stronger, stronger. Dear colleagues. Milí kolegové, kolegyně, prosím, zaujměte svá místa. Okay, good afternoon everybody. Dobré odpoledne vám všem přeji, milí kolegové. Dovolte, abych zahájil dnešní jednání. První bod přijetí pořadu jednání. Já myslím, že to funguje. Snad to funguje. Does it work now? Teď už to snad funguje, říká pan předseda. Takže ještě jednou, bod číslo jedna. Přijetí pořadu jednání následující oznámení. První věc. Probíhají jednání ohledně kompromisních návrhů a také vzhledem k určitým technickým záležitostem zpravodaj za SND požádal o odložení u zprávy Westfal až na další jednání, pokud je o hlasování. Pokud nedojde ke širokému koncesu, tak se o tom domluvíme. Ano, prosím, můžete, prosím, pane kolego, máte slovo. Pochopil jsem to správně, že tam jsou nějaké technické záležitosti, že je to z technických důvodů. Z techn- ano, technické problémy. Můžeme to možná vyřešit ještě před tím hlasováním. Sekretariát mě právě informoval o tom, že to asi nebude možné. To je škoda, říká pan kolega. Je mi to líto. Informovali nás, že pan Feléti je nemocný, nahradí ho pan Ivan Kovkas, mm, který je náměstkem ehm, stát, ehm, pro národní rozvoj. Toto je záležitost, která se týká bodu číslo 7. To znamená, nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Pan Bagan je zde mezi námi přítomen. Samozřejmě, pokud všichni souhlasíte, program je tímto našeho pořadu jednání schválený teda. A tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. to znamená Evropa účinněji využívající zdroje. Pan Derek Pokán je naším zpravodajem. Rád bych vám nyní předal slovo, pane kolego, pro krátkou prezentaci tohoto bodu. Děkuji, pane předsedo, děkuji a já se budu snažit, aby tato prezentace opravdu byla co možná nejstručnější. Kolegové, kolegyně, Jistě víte, že je to stanovisko našeho výboru ke zprávě výboru pro životní prostředí. Paní, v podstatě je to výměna názorů k tomuto stanovisku, první výměna názorů. Jsem rád, že využívání těchto zdrojů, zdrojů efektivním způsobem je vlastně součástí pro naši strategii pro rok 2020, protože je to velice důležité pro sociální, ekonomický rozvoj, environmentální záležitosti, je to důležité pro naše občany a proto vítáme to, že je to rovněž naším bodem, kterému se věnujeme. Já zdůrazňuji v tomto stanovisku, milí kolegové, kolegyně, důležitost místních regionálních orgánů, přípravu plánu na této úrovni, efektivní využívání zdrojů tímto způsobem. Myslím si, že regionální a místní samozprávy, orgány musí být konzultovány, kdykoliv členské státy připravují své plány v tomto ohledu. Každý region se samozřejmě liší, má svá specifika a to na to nesmíme zapomínat při přípravě těchto plánů. Zároveň v tomto stanovisku hovořím o tom, že regionální a místní samozprávy by neměly být zapojeny pouze eh, do těchto plánů, pokud jde o energetické záležitosti nebo vodní zdroje, zlepšení efektivity v Evropské unii v tomto ohledu, ale měly by být zapojeny rovněž i do realizace jednotlivých konkrétních kroků, které poté vyplynou z těchto plánů. Mnoho regionálních místních samozpráv již je zapojeno do realizace přímo v oblasti energetických, eh, vodních zdrojů, efektivního využívání těchto zdrojů. To znamená, že já si myslím, že je velice dobré aby jsme využívali synergie tímto způsobem, aby nebyly zapojeni do této etapy. Například ve mm, Walesu každá místní samozpráva má své vlastní energetické plány energetické účinnosti a v podstatě to musí předložit poté schromáždění a musí dokázat, že opravdu došlo k pokroku v rámci těchto regionálních plánů. Pokud chceme rozvíjet i nové technologie, tak abychom zlepšili eh, účinnost zdrojů a snížili um, Eh, eh, odpady a tak dále například, tak musíme zapojit všechny úrovně, e, e, regionální, místní úroveň, státní úroveň, evropskou úroveň. To znamená, toto je vlastně základ mého krátkého stanoviska. Mm, předpokládám, že kolegové budou mít určité připomínky pokud jde o lhůtu pro předkládání návrhu, to je 14.7. Poté budeme hlasovat 19. září v našem výboru a poté se to dostane do výboru pro životní prostředí asi někde v listopadu, čili toto je krátké vystoupení z mé strany, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní máte slovo, kolegové, kolegyně. Eh, Stínový. Spravodajové kolega, myslím, není, nebo je zde, aha, někdo vystoupí dobře, čili prosím. Eh, děkuji eh, bardzo, pane przewodniczący. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat zpravodaji k tomuto velice kvalitnímu stanovisku. Myslím si, že efektivní, účinné využívání zdrojů Evropské unie je zásadní pro klíč pro, pro udržitelný rozvoj v Evropské unii. A tento udržitelný rozvoj je podle mého názoru jednou z hlavních aktivit, i kterou se bude zabývat polské předsednictví. Zdroje nejsou omezeny pouze na paliva, řekněme, nebo fosilní paliva, jsou zde jiné zdroje, jsou zde samozřejmě důležité jiné oblasti, potraviny, voda, vodní zdroje, energie a tak dále. Regionální samozprávy, mm, roli právě těchto orgánů zdůrazňuje náš zpravodaj, by se měli rovně zaměřit i na tuto oblast nebo mm, způsob, jak jim využívat účinněji všechny zdroje. Rovněž bychom se měli zamyslet na efektivnějším způsobem, jakým budeme přistupovat k, mm, křísení odpadů, ať už je to spot, potravinového charakteru nebo vodní e, zdrojů. Měli bychom zvýšit rovněž povědomí občanů Evropské unie v tomto ohledu, tak aby skutečně občané pochopili to, že některé zdroje prostě jsou omezeny a proto je musíme řídit efektivním způsobem, tak abychom zachovali co možná nejvíce i pro další generace. Děkuji. Thank you very much. Frau Schroeder. Děkuji mnohokrát, slovo má paní Schroeder. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za návrh stanoviska Myslím si, že už tady zmínil několik důležitých bodů. Já bych ale ještě zmínila některé další. A sice komise říká, že je možné už v tomto, finančních období, v tomto finančním období měnit programy a vlastně zapojit priority, které jsou zmíněné v tomto programu už nyní. Já si myslím, že to je obrovsky důležité. <clears throat> tak by se v podstatě v některých regionech mohly vyzkoušet určité eh, věci, které potom se využijí v následujícím programovacím období. Další věc, která je důležitá, je, že komise tyto věci pojí s hospodářskými aspekty a já si myslím, že to je obrovsky důležitý bod právě pro regionální hospodářství. Třeba vytváření zelených pracovních příležitostí a podobně. To by určitě pomohlo místnímu hospodářství k určitému zhodnocení. V této době například Velká Británie předkládá významné programy v tomto smyslu. Já si myslím, že bychom to tedy měli přejmout. Pak třetí bod. Tady stojí, že Evropa účinně využívající zdroje a investice do toho by se mělo nějakým způsobem projevit na všech politikách. To znamená, nemělo by to vypadat jako nějaký rozpor s dalšími oblastmi. Já si myslím, že to bychom tam určitě tedy měli také zapracovat. Spravodaj jmenuje nejrůznější aktéry, to bychom mohli ještě posílit. Pak je tam jedna věc, která mi není úplně jasná, a to je poslední věta v bodě 2. Co to tedy znamená, když politiky nějak stojí proti sobě? Co by se s tím dalo dělat? Děkuji. Děkuji. Paní Smith, prosím. Sanchez Schmidt. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, revenir rapidement et insister sur l'importance. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda jenom e, stručně vystoupila a chtěla bych zdůraznit význam regionální úrovně v účinném využívání zdrojů. Já myslím, že to je velmi e, důležité, zejména v oblasti energetiky. Chtěla bych eh, zmínit změnu nařízení ERDF pro zlepšení energetické účinnosti budov a potom také je velmi důležitá otázka teritoriální spolupráce. To je něco, čemu já osobně se hodně věnuji, stejně tak jako přeshraniční spolupráci. To jsou velmi důležité věci. Domnívám se, že právě jenom v rámci přeshraniční spolupráce můžeme efektivně využívat eh, zdroje. To je něco, kde můžeme mít skutečně dobrou spolupráci mezi sousedními zemi. Děkuji mnohokrát a slovo má pan van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ook ik dank de, de, de rapporteur voor de opinie. Eh, ik, ik wil nog even toch stapje teruggaan nog. In... Dobrý den, eh, děkuji mnohokrát. Já bych eh, rád tady v této oblasti chtěl říci následující. Strategie Evropa 2020 jasně ukazuje, že máme povinnosti vyplývající v souvislosti s členskými státy. A je to velmi eh, důležité, zejména když jsou zapojeny eh, centrální úrovně. Hovořilo se o teritoriálním paktu. Evropa by se potom měla jednoznačně podepsat. Je to ovšem něco, co musí rozhodnout jednotlivé členské státy. To znamená, jakým způsobem se potom zapojí jednotlivé regiony, jakým způsobem se zapojí jednotliví partneři. Protože pokud budeme muset neustále opakovat, musíme zapojit regiony, musíme zapojit regiony, tak mm, to je něco, co už by mělo být v podstatě samozřejmostí pro všechny zprávy, pro všechny stanoviska. My tady hovoříme o tom provádění z takového pozitivního hlediska a hovoříme o tom, že by to všechno mělo být trošku flexibilnější. Já se eh, ovšem domnívám, že to musíme říkat ještě jasněji. Musíme říkat, jakým způsobem zefektivníme také rozhodovací procesy, jak do toho lépe zapojíme regiony. Eh, náš stínový stínová zpravodajka paní Macony dorazí později, nicméně eh, i ona by chtěla zdůraznit význam regionálních fondů. Ale i toto je volba, kterou právě budou dělat členské státy jako takové, které budou mm, stanovovat cíle, budou stanovovat priority ale následně bude důležité, jakým způsobem se to propojí. Jak se propojí vztahy a úkoly měst a obcí a regionů. Pokud to nebude dobře propojeno, tak eh, realizace bude velmi obtížná. A celý takový ten řetězec nebude fungovat dobře. Je potřeba, aby to bylo všechno prostě plynulejší. Vazby mezi jednotlivými úrovněmi, aby byly lépe eh, propojeny. Další věc. Evropská komise velmi často hovoří o energetické účinnosti. Existuje také nařízení, které se týká měst a obcí. Hovoříme tady o částce kolem nějakých 4 miliard. To se, to se týká, to jsou tedy prostředky, které e, může vynakládat Evropská investiční banka, ale e, to nemě, by neměl být jenom úvěry to jsou právě i dotace. A velmi důležité je, abychom hledali stále inovativnější finanční nástroje. Takže to jsou všechno velmi důležité nástroje, jak lépe zapojovat regiony a města a obce. A závěrem bych chtěl ještě říci, že je potřeba eh, respektovat všechno to, co navrhuje pan zpravodaj a předložit případné změny. Děkuji, slovo má pan Vlasák. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jenom zopakuji, protože mnoho tady bylo řečeno, že opravdu je nutná koordinace na, eh, na jednotlivých úrovních, ať už to je na úrovních obcí a měst, v oblasti územních plánů rozvoje, následně eh, regionálních samospráv, to znamená krajů, a potom samozřejmě energetické koncepce státu. Tady to vše musí být nějakým způsobem provázáno další úroveň eh, koordinace na eh, přeshraniční spolupráci, kdy i tam je potřeba toto zlepšit. V neposlední řadě je potřeba myslet na eh, sítě jako takové. Pakliže někde energii vyrobíme, musíme ji samozřejmě přemístit do míst, kde je využívána a na to se nesmí při tomto plánování zapomínat. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s panem zpravodajem, když zdůrazňuje pohled na regionální úroveň. I Churchill řekl, že, místní, že v podstatě veškerá politika je místní politika. To je obrovsky důležité. Potřebujeme tedy, aby místní orgány byly zapojeny. Máme před sebou obrovské problémy. A teď máme cíl tedy rok 2020, pak budeme mít rok 2030, 40 a tak dále. V té době se tedy budeme snažit mm, zajistit nějaké úspory a zároveň poroste naše populace, která by mohla dosáhnout až 9 miliard v roce 2050. Takže e, právě účinné využívání zdrojů je obrovsky důležité. A já si myslím, že potřebujeme zapojit místní a regionální orgány, protože právě tam se bude odehrávat hlavní, budou probíhat hlavní aktivity. Samozřejmě nesmíme zapomínat na výzkum a vývoj nových technologií, které se potom projeví všechny, všude. Nicméně znovu opakuji, potřebujeme zapojit místní a regionální orgány, abychom se mohli zaměřit na ty správné cíle pro danou oblast. A myslím si, že i takto se nám potom podaří dosáhnout lépe koordinovaného, způsobu, eh, lépe koordinovaného přístupu v celé Evropě. Děkuji. Okay, thank you very much. Mr. Děkuji mnohokrát, slovo má pan Silvio. Děkuji, pane předsedo. Pan zpravodaj správně zdůrazňuje, že Regionální fondy zde hrají důležitou roli, centrální roli, to bychom ještě mohli rozpracovat. I s ohledem na strategii 2020, protože právě účinné využívání zdrojů v ní hraje centrální roli. To znamená, když se budou zadávat větší projekty, ehm, a regionální programy, které eh, budou schvalovány státem, eh, budou muset být kontrolovány i z tohoto pohledu. Já si tedy myslím, že jak obce, tak regiony eh, hrají už nyní velmi důležitou roli v evropském právu. Co se týče třeba oblasti odpadového hospodářství, tam jsou tedy různé sběrné systémy a podobně. A já si myslím, že i zde bychom se mohli snažit nalézt dobrá řešení z jednotlivých zemí, z jednotlivých obcí či regionů a potom je tedy e, představit ostatním. Takže právě tady vidíme e, výhody těch lokálních řešení. Mohli bychom vytvořit jakousi síť těch nejlepších postupů z daných obcí či regionů a seznámit s tím potom ostatní, kteří by to buď okopírovali, nebo dokonce to třeba i zlepšili. Jak říkám, něco podobného už se vyvíjí tedy v oblasti odpadového hospodářství, ale mohlo by to samozřejmě platit i pro jiné oblasti. Myslím si, že tedy vzájemným učením se od sebe bychom mohli dosáhnout mnohého a mohli bychom tím určitě ehm, směřovat k účinnějšímu využívání zdrojů. Pokud já vím, tak existuje právě na místní a regionální úrovni celá řada řešení, ale eh, kolikrát o tom jiné regiony či jiné obce vůbec neví. Takže to bychom měli podpořit. Děkuji. Dobrá, Mnohokrát děkuji, paní Šmolková. Děkuji pěkně, pan předseda, velmi vkrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velmi stručně. Domnívám se, že pan zpravodaj velmi správně poukázal v bodech 4, 5, 6 na to, co je důležité pro účinné využívání zdrojů. A to sice regionální a místní úroveň. Do ruk statistika z mojej krajiny ze Slovenska, kde se konštat... Dnes se mi dostala k dispozice uh, statistika ze Slovenska, kde se ukazuje, Omlouvám se, že vás musím přerušit, ale bohužel tady máme nějaké problémy s tlumočením vašeho vystoupení. Počujete má. Takže znova zkoušíme. Slyšíte mě dobře? Mohu hovořit? A, okay. Vy, vyměním mikrofon. Dobře, vyměním si tady mikrofon. Počujete má? Může? Slyší mě všichni? Mohu? Mohu hovořit? Ano. Sorry. Nie, halo. Nie translate. Počuť? Môžem? Slyšíte mě všichni, mohu hovořit? <laughs> Dobré, takže ještě raz. Dobře, takže ještě jednou dovolíte-li. Pan zpravodaj velmi správně poukázal v bodech 4, 5 a 6 na to, co je důležité pro účinné využívání zdrojů, a to sice regionální a místní úroveň. Dnes se mi do rukou dostala statistika z mé země ze Slovenska. V ní se konstatuje, že Slovensko doposud čerpá z fondových prostředků pouze 18,5 z tohoto programovacímu období patříme zřejmě mezi nejhorší. Já osobně mm, špatné čerpání vidím i v tom, že regionální a místní úroveň není dostatečně zastoupena. Tudíž považuji bod 5 pana zpravodaje, a to sice doporučuje členským státům, aby do vymezování priorit, plánování opatření a jejich provádění od počátku zapojovaly nižší úrovně státní zprávy, tento bod tedy považuji za velmi důležitý a je potřeba ho podpořit. Děkuji mnohokrát. Okay, thank you very much indeed. Is there any... Děkuji vám mnohokrát. Přeje si někdo eh, vystoupit z komise? Prosím, pan Moser. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, velice vítáme eh, reakci výboru. Rádi bychom zdůraznili význam úzkého zapojení všech úrovní zprávy, zejména místní a regionální zprávy. Politické oblasti jsou velmi rozmanité a vyžadují aktivní zapojení občanů, neziskových organizací a zejména měst a obcí. Proto, aby bylo zajištěno, že budou prováděna efektivní rozhodnutí, že bude prováděna realizace národní a regionální úroveň může zajistit širší rámec. Může zajistit, že jsou, budou obecně nastaveny eh, správné pobídky, to znamená nastavení správných cen, nebo zajištění toho, že budou zakázány určité škodlivé látky, že budou zakázány či omezeny. Ovšem, jakým způsobem to bude děláno, prováděno a aby to vůbec bylo možné, tak proto právě potřebujeme místní a regionální úroveň. Jeden velmi důležitý nástroj je e, úmluva, takzvaná úmluva starostů, to je velmi úspěšná iniciativa. A zejména také bychom se měli podívat na to, jak ještě dále rozšířit. Co se týče dalších otázek, například biodiverzita nebo odpadové hospodářství, jakým způsobem to lépe provádět v souvislosti s energií, energetikou. Energie souvisí s dalšími důležitými věcmi, jako je zabezpečení energetických dodávek nebo změny klimatu. A ve všech těchto oblastech takzvaná umluva starostů sehrává velmi důležitou úlohu. Myslíme si, že do budoucna to bude ještě důležitější eh, a Komise právě představila směrnici o energetické účinnosti, která bude projednávána v letošním roce a začátkem příštího roku, samozřejmě s úzkým zapojením Evropského parlamentu. Tudíž bychom velice ocenili a přivítali vaši politickou podporu, abychom toto mohli prosadit co nejrychleji. Nemůžeme již dále čekat. Energetická účinnost je jedna z nejpřímějších mm, a nejlevnějších způsobů, jak zajistit, že budeme mít dostatek energie a jak zajistit také, že snížíme naši závislost na dovozech. Dále bych chtěl zdůraznit, že e, výbor regionů byl rovněž úzce zapojen, že byl konzultován, že již také poskytl svoje stanovisko a v tomto stanovisku zdůrazňuje význam zapojení místních a regionálních orgánů a celkově se vyjadřuje velmi pozitivně k této iniciativě. Dále bychom chtěli zdůraznit, že se jedná o skutečně vlajkovou iniciativu, která je ovšem e, odlišná od těch ostatních šesti iniciativ Evropy 2020. Ostatní iniciativy se týkají vždycky třeba jedné nebo dvou politických oblastí, ale tady toto je něco, co se týká prakticky všech eh, oblastí regionální politiky a všech dalších politik. Je to prostě horizontální otázka. Regionální politika poskytne jeden z nejdůležitějších zdrojů financování. A co bude rovněž důležité, tak eh, abychom zabránili případným třenicím a Eh, nesouladu v oblasti financování, tak domnívám se, že je zde velmi dobrá politická vůle na straně parlamentu, na straně komise i na straně členských států, aby to bylo dobře provedeno. Nicméně vždycky je určitá konkurence myšlenek, nápadů, je potřeba ty nápady tříbit, identifikovat nejlepší nápady. Komise teď právě 29. června předložila přeskum eh, návrhu rozpočtu. To je něco, co budeme muset ještě upravit s ohledem na regionální politiku a budeme muset předložit správné iniciativy, správné pobídky, abychom zajistili, že to financování, které v této obtížné době krize bude vynaloženo co nejefektivněji. To znamená, aby každé vynaložené euro plnilo hned několik cílů naraz, abychom zajistili efektivní využívání zdrojů, efektivní využívání energií, ale tak, abychom zajistili biodiverzitu a ostatní důležité cíle. Takže my v komisi se velice těšíme na dobrou spolupráci s vámi, s vaším výborem, ale samozřejmě i s kolegy v jiných výborech, výbory, protože je tady zapojeno i několik dalších výborů, což ostatně jenom zohledňuje tu mm, úroveň zapojení několika politických oblastí naraz. Musíme se dívat už i na tu fázi přípravy, ale stejně tak se musíme zaměřit i na fázi realizace a na fázi vyhodnocování. Dále je důležité zapojit všechny aktéry, musíme eh, oslovit přímo občany, musíme jim dobře vysvětlit, proč toto všechno děláme a musíme zajistit, aby to byla oblast, aby to bylo něco, co bude přínosné pro všechny, aby to byla ta situace, kde všichni budou z toho mít přínos. Samozřejmě někdy je potřeba dělat obtížná rozhodnutí, není vždycky možné, aby eh, jak si vyhráli všichni, aby bylo prosazeno všechno. Musíme mm, mít dobrou diskusi, musíme dát lidem možnost se vyslovit a doufáme, že na konci se nám podaří dosáhnout výsledku, který bude akceptovatelný pro co nejširší eh, množství aktérů. Děkujeme. Rád bych rovněž poděkoval všem kolegům, kolegyním a nyní opět pan Derek Vogám, zpravodaj. Prosím můžete vystoupit s nějakým závěrečným vystoupením ještě. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval kolegům, kolegyním za všechny příspěvky. Rád bych řekl to, že v podstatě téměř se vším bych mohl souhlasit. Téměř vše, co řekli kolegové, skutečně podle mého názoru dává smysl, čili velice stručně si dovolíte několik bodů, na které se zaměřili. Myslím, že první kolega hovořil o velice důležitých záležitostech, čili my se nehovoříme pouze ano, o palivech, vodě, vodě a tak dále. Jsou zde jiné zdroje, které jsou pro nás velice důležité, potraviny, um, nerosty a tak dále. Kolegyně se zmínila o jedné důležité věci, já jsem možná o tom nehovořil v mém počátečním vystoupení. Ano, musíme zapojit i občany, ne pouze samozprávy a jednotlivé úrovně, jednotlivé orgány. To je další věc, kterou bych měl někde ve stanovisku ještě zohlednit. No ale ten odkaz na druhý, eh, druhý bod mého stanoviska, kde hovoříme i o určité kompenzaci. Kolega z komise o tom částečně již hovořil. Ano, eh, pro mnoho kolegů zde vidíme určité konflikty nebo určité um, nějaké um, kompenzace mezi jednotlivými politi- kompromisy mezi jednotlivými politikami, například transportní různé projekty, když to financujeme. Někteří kolegové mají pocit, že možná dochází k určitému konfliktu, že tam třeba jsou i jiné důležité cíle cíle, řekněme, v oblasti životního prostředí. Ano, je to prostě záležitost, o které, jak už je to hovořila komise, musíme o tom ještě hovořit a bude to součástí další debaty do budoucna. Dále je to potřeba pozměnit ty stávající programy, projekty, tak abychom dosáhli um, účinnosti zdrojů efektivního využívání. Já bych chtěl velice um, čestně otevřeně říci, že jsme se snažili jaksi mainstreamovat eh, i klimatické změny, pokud jde o udržitelný rozvoj environmentální politiky, tak abychom tyto politiky měli do budoucna udrženy například v rámci strategie pro rok 2020, ale i v rámci dalšího víceletého finančního rámce, který byl eh, přednesen minulý týden například o zelenění eh, zemědělské politiky, kohezní politika, restrukturální záležitosti a tak dále, jak by tyto fondy mohly být využívány pro eh, energeticky účinná opatření a tak dále, nebo další příklad. Nedávno jsem navštívil Polsko s kolegou Vojtkem a viděli jsme tam čističky vody v, vody v, ve Varšavě, kterou financovala EU. Čili dobrý příklad, kolega se už o tom rovně zmínil ve svém příspěvku. Prostě toto jsou výborné příklady, které bychom měli využívat jakožto příklady osvědčené praxe, tak abychom se všichni poučili z jednotlivých regionů celé EU. A na závěr pan pan Visteroj, to byl důležitý bod, ta potřeba zapojit regionální místní samozprávy, nejenom pokud jde o efektivní využívání zdrojů, které máme k dispozici, ale i do strukturálních fondů. Já si myslím, že to jsme jasně řekli i e, u páté regionální zprávy v této diskuzi, kde jsme zdůraznili to, že mm, Komise zde hovoří o určitých kontraktech, které bychom měli vytvořit v oblasti rozvoje místní a regionální samozprávy, totiž měly být zapojeny do těchto rozvojových kontraktů této etapě si myslím, že nám komise přislíbila, že bude takto postupovat. Prostě se musíme snažit nalézt nějaký oficiálnější mechanismus, tak aby místní eh, samozprávy a regionální samozprávy budou moci být zapojeny do kohezní politik, ale důležitých jiných politik, například efektivní využívání zdrojů. Čili mnoho důležitých bodů zde zaznělo. Kolegové, kolegyně přišli s velice zajímavými poznámkami a já samozřejmě rád předložím pozměňovací návrhy, samozřejmě do termínu, který máme k dispozici, přesně v souladu s těmito poznámkami poznámkami. Děkujeme, pane kolego, říká předseda. Ještě jednou připomínal lhůtu 14. července 12.00 pro předkládání pozměňovacích návrhů. A tím se dostáváme k bodu číslo 5 na našem programu. Postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve změní pozměněném radou všechny oddíly. Kolega Šurián má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně, rád bych se zmínil dneska odpoledne o třech záležitostech. První věc. Evropská komise zveřejnila svůj návrh ohledně návrhu rozpočtu pro příští rok a já bych vám řekl naše stanovisko k tomuto návrhu. Ano, víme něco i o záměre rady změnit tento návrh. Měli bychom zvážit i naše stanovisko našeho výboru k celé této záležitosti a zároveň bychom měli hovořit i o technických problémech, dále je to harmonogram, kterému čelíme. Toto je stanovisko. Stanovisko, které jsem připravil já a pokud jde o přijetí tohoto eh, návrhu, možná se budeme potýkat s určitými technickými časovými problémy. Čili pokud jde o stanovisko Komise pro návrh rozpočtu pro rok 2012. Naše stanovisko podle mého názoru je začleněno, je zahrnuto do tohoto návrhu. A pokud by jsme mohli rozhodnout skutečně o rozpočtu příští rok, to by byl ale zázrak, tak si myslím, že bychom jistě dospěli k dobrému rozhodnutí, pokud by takové rozhodnutí přijala Evropská komise v této formě. To si myslím, že platí i pro 1B, pro okruh 1B, protože v okruhu 1B Evropská komise vidíme, že si je vědomá toho, že v podstatě končíme to sedmileté programovací období, jednotlivé programy, projekty již jsou zralé, a vždycky jsme si stěžovali na to, že pokud členské státy nevyužívají fondy pro implementaci programu a tak dále, to už ovšem není pravda. Členské státy jsou aktivní, programy mm, jsou v poslední etapě a nyní v podstatě musí dojít k vyplacení pladeb. Myslím si, že je důležité zdůraznit v tomto ohledu, Následující věc. Evropská unie má nesmírně účinný nástroj pro implementaci strategie pro rok 2020 a to, je, právě, to jsou právě regionální politiky, protože regionální politiky napomáhají dosažení cílu Evropy, Evropské strategie pro rok 2020. Pokud jde o komisi, ta navrhuje platby zvýšení o 3,4 pardon, čili 8,4 na platby a 3,4 na závazky. Toto navýšení podle mého názoru odráží skutečně reálnou situaci, čili Evropská komise si je vědomá toho, jak to vypadá v reále všem. Nyní, jak to vypadá na radě. Já jsem poslední asi hodinu a půl se věnoval diskusemi se, zástupci polského předsednictví, v tomto ohledu. Dovolím si proto tvrdit, že mám dobrý přehled o tom, jak to vypadá na radě. Mám dobré zprávy. Pro náš výbor mám dobré zprávy. Na radě je kohezní politika považována za prioritní politiku. A toto je rovněž zohledněno v závěrech rady. Proč je to zohledněno v závěrech rady? Když se podíváme na úroveň závazku, tak rada v podstatě se nedotkla této úrovně závazku. Bez ohledu na to, co plánovala komise, tak rada to schválila. Ovšem, milí kolegové, kolegyně, to ještě není konec celého příběhu. Proto se ještě nemůžeme moc radovat. Proč? Bohužel, když se totiž podíváme na platby, na prostředky, které jsou vyčleněny na platby, tam došlo ke snížení o 1,3 miliardy eur. To je stanovisko rady. Co to znamená v praxi? To znamená, že Evropská komise navrhovala navýšení o 8,4 u pladeb, zatímco Rada schválila pouze 5,2 Čili pokud jde o prostředky na platby, v současné době to vypadá tak, že rada není ochotná změnit svůj postoj. Ovšem, v této etapě jednání to prostě nemůžeme brát za věrnou minci, protože v podstatě bychom neměli žádnou vyjednávací pozici. Toto prostě nemůžeme akceptovat. My jsme výborem, který je zodpovědný za rozvoj regionu, za politiku soudržnosti, čili nemůžeme souhlasit s tímto stanoviskem rady. Další důvod, proč bychom neměli souhlasit s tímto stanoviskem, zdá se, že rada se zajímá pouze o ten konečný výsledek, o ta konečná čísla v rozpočtu, že jim nezáleží na jednotlivých proporcích v rámci rozpočtu. A ty budou rozhodnuty v poslední etapě jednání. To znamená, že tam dojde samozřejmě k určité válce mezi jednotlivými okruhy rozpočtu a my v podstatě nesmíme se vzdávat, musíme bojovat za naše okruhy, za to, eh, čeho chceme dosáhnout, čili ten návrh předložený Evropskou komisí podle mého názoru byl realistickým návrhem a to je další důvod, proč bojovat. Samozřejmě, že jsou zde určité mm, možnosti, které bychom ještě mohli využít. Na konci jsme se vždycky dohodli na určité úrovni pladeb a poté jsme k tomu řekněme, ještě dodali nějakou dohodu, kterou schválili všechny tři instituce a řekli jsme, pokud to bude zapotřebí, tak kohezní politika získá dostateč, dostatečné mm, prostředky na platby k dispozici. Ovšem, já to, co jsem vám nyní popsal, to je v podstatě praxe, která probíhá posledních 8 až 10 let. A já jsem dneska položil následující otázku. Můžete mi říci, sdělit nějaký příklad, kdy takový slib byl opravdu realizován v praxi, kdy ta kohezní politika skutečně získala to navýšení pladeb, které bylo zapotřebí v praxi, protože to, co v praxi většinou vidíme, je, následující situace. Bez ohledu na tuto meziinstitucionální dohodu politika soudržnosti nebyla nikdy podpořena tímto způsobem. To znamená, že tato konečná dohoda nebyla nikdy dodržena. Jakmile ovšem něco podepíšeme, jakmile ovšem se na něčem domluvíme, tak bychom měli prostě toto slovo slovu dostat a mělo by se to projevit v praxi. Ovšem, to už bude otázkou, která se bude řešit na podzim. Já jsem spolupracoval i se sekretariátem našeho výboru na tomto návrhu. Rád bych jim poděkoval za eh, jejich spolupráci, za podporu. Připravili jsme návrh stanoviska. My jsme se snažili předvídat i pozici stanovisko rady. Samozřejmě, že tam nebyla ještě žádná čísla. Ovšem, pokud jde o náš výbor, my se tímto zabýváme každoročně, vždy připravujeme pozměňovací návrhy a tyto pozměňovací návrhy my se tam snažíme vždycky jak si obnovit ta čísla v souladu s předběžným návrhem rozpočtu. Takto jsme postupovali v předchozím volebním období. Ovšem od Lisabonské smlouvy prostě už nehovoříme o předběžném návrhu rozpočtu, můžeme hovořit o návrhu rozpočtu pouze, to znamená, že pokud dojde k nějakým škrtům, tak jsme je podle mého názoru neměli akceptovat tím budeme mít silnější vyjednávací pozici v našem výboru. Proto si myslím, že bychom měli předložit pozměňovací návrhy, které obnoví původní fakta, původní čísla, které navrhovala Evropská komise. Další oblast, kde jsme předvídali postup rady, jsou pilotní projekty a přípravné akce. My jsme požádali členy našeho výboru pro předkládání připomínek. Bohužel jsme zde měli pouze jeden návrh za jednoho od jednoho z našich členů našeho výboru. Já si myslím, že u těch pilotních projektů, které probíhají, že u těch pilotních projektů, že bychom měli nadále tyto projekty podporovat. Je zde jeden nový návrh a myslím si, že náš výbor by měl podpořit i tento nový návrh. Pane předsedo, milí kolegové, tím se dostávám k nejcitlivější otázce a to je, jak se s tím poprat v rámci toho času, který máme k dispozici, protože další schůzku budeme mít 19.9., pokud si pamatuju správně, našeho výboru. Co to znamená? Znamená to, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude předtím, než se příště uvidíme společně. Já proto navrhuji dvě řešení pro vyřešení, pro dvě řešení tohoto problému. Dovolte, abych vám je nastínil. První Využijeme poslední týden v srpnu, 29., 30., 31., řekněme. Uspořádáme mimořádné, mimořádnou schůzku našeho výboru a na této mimořádné schůzce bychom mohli prodiskutovat, projednat pozměňovací návrhy, které by měly být předloženy za výbor REGI. Poté na tomto mimořádném jednání by náš výbor mohl schválit tyto pozměňovací návrhy. Co to ovšem znamená? Znamená to, že před letní pauzou musíme připravit tyto návrhy. Tyto musí být předloženy samozřejmě, protože je zde určité vnitřní pravidlo všech, veškerý, veškerý přeložený text prostě musí být k dispozici. A poté musíme, musíme samozřejmě být usnášení schopní, když budeme hlasovat v srpnu. Obávám se, že ne všem těm podmínkám budeme schopni dostat. Proto se na mě obrátil sekretariát s dalším návrhem, který by, mm, který vám chtěla přednést paní předsedkyně našeho výboru, ovšem nyní dovolte, abych se tohoto úkolu zhostil sám, jakožto zpravodaj. Pokud po této rozpravě, dnešní rozpravě, pokud výbor dospěje k závěru, že podporujeme čísla, která navrhuje Evropská komise, a že chceme, aby tato čísla, která navrhuje Evropská komise, byla obnovená v tomto textu a že vyjadřujeme pilotním projektům podporu. Pokud se výbor dohodne na těchto dvou bodech, tak já, jakožto zpravodaj, společně s s předsedkyní našeho výboru budu moci předložit tyto pozměňovací návrhy. To znamená, že pokud mi udělíte tento mandát, pokud mi dáte tento mandát mm, principu a poté 19.9. poté v praxi byste mi ho ještě jednou eh, poskytli, protože vy vlastně oficiálně schválíte tuto zprávu 19.9. Předběžnou, nebo tu první eh, verzi tohoto eh, stanoviska už máte k dispozici. Myslím si, že koordinátoři již to podrobně projednali, pane předsedo. A tím už se blížím k závěru, pane předsedo, tak to vypadá situace. Toto je manévrovací pole, které máme k dispozici, čili opravdu spoléhám na rozumný přístup všech kolegů a kolegyň, že si zvolíme jedno z těchto dvou řešení. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane Suriane. Nyní opět pan Derek Von, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád poděkoval zpravodaji za skvělou zprávu, která opravdu pokryla celou situaci, co se týče rozpočtu nebo návrhu rozpočtu na rok 2012. Myslím si, že tento výbor eh, se shodl na tom, že návrh Komise pro politiku soudržnosti s tím minimálním navýšením eh, prostředků na platby to tedy hovořím o těch 8,4%, které zmínil i zpravodaj, že to by bylo v pořádku. To ovšem potom vyvolalo celou řadu typických reakcí z členských států a jak jsme slyšeli, rada nyní říká, že chce snížit tuto částku těch 8,4% na 5,2%, což v reálu znamená 1,3 miliardy méně, než navrhuje komise. To by potom znamenalo asi 700 eh, milionů pro eh, jeden fond a třeba 2 eh, miliony pro kohezní fond. Zajímavé je, že tyto reakce přišly z členských států, které využívají politiky soudržnosti strukturálních fondů. Můžu zmínit třeba Velkou Británii jako příklad. Takže například e, zpráva v oblasti, ze které pocházím, na to má jiný pohled. Wales si uvědomuje, že má výhody ze strukturálních fondů. Takže by bylo dobré to eh, mít na zřeteli při formulování rozpočtu a politiky i do budoucna. Myslím si tedy, že by bylo dobré, aby si všechny členské státy uvědomovaly, že je velmi důležité adekvátně financovat politiku soudržnosti nejenom v roce 2012, ale i dále v budoucnosti. Eh, vyslechli jsme si ve Štrasburku eh, proslov zástupce polského předsednictví, kde jsme tedy slyšeli velmi pozitivní slova o Eh, politice soudržnosti a myslím si, že tam máme tedy jakéhosi spojence a že nám pomůžou bojovat za eh, dosažení tohoto cíle, aby se ta částka pro eh, tuto oblast budoucnosti rozpočtu nesnižovala. Na závěr bych rád řekl, že bych chtěl podpořit stanovisko zpravodaje nejsem si úplně jistý, kolik z nás se sem bude chtít vrátit eh, na konci srpna, takže možná ta druhá možnost by byla pro nás přijatelnější, že poskytneme jistý mandát zpravodaji k předložení těch pozměňovacích návrhů za nás. A já věřím, že i Konstance by nás v tom podpořila. Děkuji. Děkuji, pan Kelly. Prosím. Děkuji, já bych také rád složil poklonu panu Surjanovi za skvělé zhrnutí situace. Takže pan Surian samozřejmě zdůraznil význam toho, aby ta částka byla udržena přinejmenším na té minulé úrovni. A to musíme vysvětlit nejenom členským státům, ale i občanům musíme vysvětlit, že prostředky, které se vynakládají na úrovni Evropské unie, eh, jsou pro dobro všech. A že tedy některé politiky, které tedy zastávají členské státy, v podstatě jsou nevýhodné pro občany. Takže bychom měli vysvětlit význam strukturální politiky, regionální politiky a tak dále. Když jsme vstoupili do, do Evropské unie v roce 1973, tak HDP eh, naše bylo 58 eh, evropského průměru. To eh, tedy hovoříme o Irsku. A potom se to ještě zvýšilo díky různým výhodám z Evropské unie na 75 Bohužel občané se toto velmi často nedozvídají, že právě díky Evropské unii máme určité výhody a tak dále, že probíhají dobré projekty. lidé si často myslí, že vstup do Evropské unie se pro ně nepojí vůbec se žádnými přínosy. A to je problém, to musíme napravit. Musíme něco udělat s tím, aby Eh, lidé nevnímali EU negativně, eh, což často vyplývá z negativního zpravodajství, řekněme, eh, v médiích, nebo také z negativního přístupu samotných členských států. V příštím roce proběhne Atlantické fórum pro Evropskou atlantickou strategii. Řada z nás je do toho zapojena. A zase já si myslím, že tam se jasně ukážou ty přínosy a přidaná hodnota toho, že máme společné projekty, které přináší atlantické oblasti eh, přidanou hodnotu. Že tyto projekty jsou lepší, než kdyby si to každý dělal sám individuálně. A tohle to prostě musíme nějakým způsobem komunikovat občanům. A to je úkol pro komisi i parlament pro následující roky. Děkuji. Děkuji. Paní Šréder, prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Jenom úplně krátkou připomínku k tomu postupu, co se týče eh, pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že by bylo dobré mít tedy konsenzuální postup. Máme tady pár poznámek k těm připomínkám. Bylo by dobré, kdyby je tam potom zapracoval. Vlastně nejsou to změny čísel, s tím naprosto souhlasíme. Jenom bychom rádi do poznámek e, přidali některé dodatečné věci. Například máme e, nové nařízení o strukturálních fondech a podobně. Takže k tomu předložíme komentáře. Já v parlamentu působím už velmi eh, dlouho a já vím, že ve spojitosti se strukturálními fondy jsme tedy vždycky postupovali tak, abychom, se, abychom eh, předložili některé eh, připomínky jaksi dopředu, aby se to dalo řešit včas i na komisi. A Máme v této souvislosti takový malý pozňovací návrh. Nemáme ale žádné pozňovací návrhy k samotným finančním částkám. Určitě se tady zřejmě neschodneme na nějakém konkrétním pilotním projektu, ale bylo by tedy dobré v těch poznámkách tedy předložit už nějaké návrhy pro ten následující, pro to následující období, následující strukturální fondy. A já bych byla velmi ráda, kdyby to potom kolega přejal do své zprávy. Mnohokrát děkuji. Pane Šurian, prosím. Chcete zareagovat? dolog Ano, děkuji, pane předsedo. Zazněla tady celá řada důležitých poznámek, takže rád bych na to zareagoval. Nejprve obecně chtěl bych všem poděkovat za jejich poznámky a za konstruktivní přístup. Nikdo se nevyjádřil proti eh, tomu řešení, proti mimořádnému jednání v srpnu. Možná to je něco, na čem se dohodli koordinátoři, a takže budeme mít možná to mimořádné jednání v srpnu. Nicméně chtěl bych zdůraznit jednu věc. Máme dní odpovědnost vůči našim občanům. Je to něco, co vyplynulo z mých eh, jednání s předsednictvím rady občanům musíme jasně říci, že Evropská unie je levná. Není pravda, že se jedná o nějakou drahou instituci. Ne, my e, spotřebováváme pouze 1% všech těch prostředků, takže Unie jako taková je levná. Za druhé, musíme občanům jasně e, sdělit, že prostředky využíváme efektivně. Samozřejmě média vždycky přinášejí velmi negativní příběhy, příklady toho, jak fondy nejsou efektivně využívány, ale to se vlastně jedná jenom o velmi zanedbatelnou malou část fondů. Obecně se dá říci, že Evropská unie využívá finanční prostředky velmi efektivně. Co se týče krize, tak o krizi snad již můžeme hovořit v minulém čase, protože z krize se pomalu dostáváme, ale je potřeba říci, že krize ukázala, že členské státy jsou schopny, že ty členské státy, které byly schopny využít prostředky efektivně a účinně, se z krize dostaly lépe než ostatní. Podle mě Polsko je doho dobrým příkladem. Domnívám se, že Polsko jako jediné v rámci EU nezaznamenalo pokles růstu. Tedy růst HDP nikdy se nedostal pod nulu. A to bylo právě díky politice soudržnosti. To jsou tedy velmi důležité věci a jsou to věci, které musíme sdělit našim občanům. Původně jsem chtěl eh, závěrem hovořit anglicky, nicméně podržím se maďarštiny, protože bych byl rád, aby mi rozuměli i všichni maďarští občané, kteří možná eh, toto sledují na internetu. Takže, dámy a pánové, já doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu a co se týče toho data 19. září, tak mohli bychom na našem zářivém jednání projednat a odhlasovat ty závěry? promiňte, návrhy. Mohli bychom o návrhu hlasovat, v zá, o návrhu textu hlasovat v září? Dobrá, takže tak nebude problém to prodiskutovat a mm, jak bývá zvykem také předkládat ústní pozměňovací návrhy, zajistit tedy ten konsensuální proces, který je obvyklý. Děkuji mnohokrát. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. A slovo má pan Fanny Stelroy. Eh, heel kort op eh, datgene wat de heer Sudan aangeeft. Kijk, op het moment dat je erg veel eh, verschillen van opvatting in de commissie hebt... Děkuji, pane předsedo. Pokud bychom měli ve výboru nějaký na to zásadně odlišný pohled, tak by to byl problém. Ale pokud máme v zásadě konsens, konsenzus v tom smyslu, že chceme podpořit návrh komise, nejmenším tedy co se týče těch částek, tak si myslím, že tady není nějaký problém. Každopádně máme různé pozitivní případy toho, kdy eh, tok prostředků funguje, třeba v Polsku, pak ale máme projekty, které třeba úplně tak dobře nefungují, to je zase někde jinde. Tady jde o to, že třeba můžeme pomoci na regionální úrovni překonat eh, dopady krize a podobně. Ale pokud kolegové souhlasí, můžeme použít tedy ten zkrácený postup. Děkuji. Dobrá, děkuji mnohokrát. Takže eh, vzhledem k tomu, že nikdo není proti postupu navrhovanému panem zpravodajem, tak tedy eh, dáváme tímto pravomoc panu zpravodaji. Otevíráme lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů 31. července ve 12 hodin. auch von meiner Seite schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben den Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nyní nás eh, čeká další bod. A sice vyhodnocení vývoje makroregionálních strategií EU, zejména ve Středomoří. A já hned předám slovo panu Alfonzimu. Prosím monsieur le président. pour ce premier... Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, toto je zpráva z vlastní iniciativy, první výměna názoru. Rád bych řekl všem, že jsem velice otevřen k celé záležitosti, jsem k dispozici pro všechny, kteří by měli zájem, pokud jde o komentáře, stanoviska, cokoliv byste mi chtěli předat. Myslím si, že je to rovněž téma, které by mohlo být pro mnoho kolegů samozřejmě zajímavé, především ti, kteří pochází z tohoto regionu. Samozřejmě taková první makroekonomická strategie tu máme vlastně z roku 2009. To bylo v oblasti Balckého moře. V podstatě v roce 2011 už komise udělala takové první hodnocení a vlastně v této strategie jsme sledovali několik úspěšných cílů cituji, podpora environmentálního, dlouhodobého, udržitelného rozvoje, posílení tohoto regionu, dále posílení atraktivnosti tohoto regionu a samozřejmě zajištění určité bezpečnosti. Je to taková první pozitivní bilance, samozřejmě my jsme se tomu věnovali ještě hloubkověji a v podstatě vidíme, že jste, jsou to určité aspirace, i, které máme v dalších v eh, strategii, v dalších iniciativách, například v oblasti Podunají. Dále zde hovoříme o regionech, které mají mají, um, řekněme, um, které jsou v tomto regionu, které, uh, um, které zde vidíme. I Maďarské předsednictví zdůraznilo zájem pro tyto makroekonomické strategie v oblasti Podunají a zároveň vyzvali k tomu, abychom se věnovali jiným makroekonomickým strategiím, které bychom mohli do budoucna realizovat v této oblasti. Například v rámci této zprávy předsednictví zdůrazňuje, mm, kromě těch tří oblastí, o kterých jsem hovořil, to znamená, mm, nejde o nové legislativní oblasti ani, ani finance, ovšem hovoří se zde o lepším využívání finančních prostředků, koherence v této oblasti a o nových myšlenkách. Evropský parlament přijal v eh, březnu 2011 usnesení paní Danity Hubner v tomto ohledu, pokud je evropskou strategii i pro atlantskou oblast. Toto, tato, eh, toto usnesení zdůrazňuje přidanou hodnotu makroekonomické strategii, spolupráci na různých úrovních. Samozřejmě, ale zde hovoříme o tom, že v této oblasti potřeb, potřebujeme vycházet i z aktivit na místní úrovni. Evropský parlament zdůraznil možnost rozšiřování této strategie nejenom na Pobaltí a nejenom na iniciativy v oblasti Podunají. Hovoříme zde o budoucí politice soudržnosti a proto bychom se měli hlouběji zamyslet na těch, nad těmito strategiemi, co by mohly přinést všem evropským teritoriím, jak bychom mohli optimalizovat regionální politiky, využívání nových finančních nástrojů v této oblasti, například Evropské investiční banky, a jakým způsobem bychom mohli mít dopad i na různé politiky partnerství, sousedství a tak dále. Právě mm, z tohoto vycházíme v naší zprávě eh, z vlastní iniciativy právě pro oblast Středomoří, která představuje ideální možnost eh, této spolupráce. My mm, vidíme zde že pokud jde o spolupráci, o propojení, že ještě jsme nevyužili veškeré možnosti. Například eh, mořská doprava, poukazujeme na to, že zde nevyužíváme veškeré možnosti. V podstatě by to měla být strategie udržitelného rozvoje v této oblasti. Měli bychom eh, ovšem naopak využívat především eh, pozemní dopravu Dále eh, zde není propojení s ostrovami. V podstatě většinou je to, je to propojeno pouze s tou kontinentální oblastí sousedních eh, států a ne dál. To znamená, že potřebujeme opravdu i politickou, eh, politickou vůli na veškerých úrovních. Dále pokud jde o životní prostředí, kvalitu životního prostředí, to je opravdu veliká výzva. Je to uzavřené moře, pokud jde o diverzitu a tak dále. Dále je to, jsou to problémy spojené s znečišťováním, dále Mm, samozřejmě je zde eh, obrovsk, obrovsk, eh, obrovská turisti, turistický ruch, který představuje v, tom, v této oblasti jednu z nejzatíženějších oblastí na celém světě. A zároveň je to přírodní prostředí, určité kulturní prostředí, které je velice důležité v celé, pro celou tuto oblast. Dále je to eh, samozřejmě nás to záležitosti spojené s požáry, lesní požáry a tak dále. Aktivity v oblasti turistického ruchu, to je nesmírně důležité pro Evropu, která v podstatě je vůdcem té této oblasti. Dále je to historické dědictví, kulturní dědictví, které představuje i obrovskou diverzitu kultur, jazyků v této oblasti, to, co jsou společné zájmy, dále ovšem politické a ekonomické záměry, jak si jsou velice segmentovány v této oblasti, roztříštěny. Je zde mnoho výzev v této oblasti, dál například obnovitelné energie, eh, sluneční energie, různé výzvy, které musí čelit země v této oblasti, tak aby Mm, je velice důležité, aby postupovali společně v rámci strategií, plánů. Samozřejmě, že tato strategie musí eh, vzít v potaz různé úrovně, lokální, hnací, eh, motory, které jsou velice důležité, které představují přidanou hodnotu na celoevropské úrovni. Samozřejmě, že, je, mm, že zde probíhalo mnoho jednání, mnoho společných eh, postupů, mnoho odborných posudků, které jsem získal při přípravě tohoto stanoviska. Ano, vidím, vidíme zde celou tuto to oblast Středomoří, která v podstatě vidíme zde západní a východní Středomoří, ve kterém jsme eh, například to východní Středomoří, které je v oblasti Jaderského moře, Ionského moře. Já navrhuji následující postup. Pracovní dokument eh, předložíme někdy v polovině října 2011, bude probíhat rozprava, která by měla být dokončena někde v prosinci a poté na začátku roku 2012 bychom chtěli hlasovat slyšení jsme připravili na základě iniciativy, která probíhá například právě pro Jaderské moře a Jonské moře. To připravíme na následující schůzku a zároveň eh, bych chtěl zdůraznit, že jsem připraven spolupráce se všemi stínovými zpravodaji a všemi kolegy a kolegyněmi a předem jim děkuji za spolupráci a podporu. Děkuji. Mnohokrát děkuji za toto zajímavé vysvětlení a nyní dávám slovo kolegu Tamási Dojčovi. Děkuji za slovo. Děkuji za příležitost vystoupit, milí kolegové, kolegyně. Já jsem si vyslechl úvodní slovo pana zpravodaje. Dovolte, abych přispěl třemi body. A já jsem to v podstatě, všechny ty body vychází z jeho zásad, které zde nastínil. První věc, kterou bych rád zdůraznil, tento přístup, o kterém hovoří pan Alfonsi, je podle mého názoru správný. Hovoří se zde o nejenom svých představách, ale zároveň i časovém harmonogramu pro tuto zprávu. Já jsem stínovým zpravodajem za EPP a osobně souhlasím eh, s, tím, s tímto postupem. A nyní dovolte tři připomínky. Chtěl bych eh, přispět rovněž eh, k práci, kterou bude muset odvést v tomto ohledu. Hovorili jsme zde hodně o páté zprávě soudržnosti, kterou předložila Evropská komise. Hovoří se zde rovněž o makroregionálních strategiích a o tom, že než eh, připravíme nějaké nové strategie tohoto charakteru, takže bychom měli věnovat pozornost těm dvěma stávajícím makro regionálním strategiím a revidovat výsledky, teda to je strategie pro Balské moře a zároveň pro Podunají. To byly rovněž Mm, programy našeho maďarského předsednictví. Čili měli bychom opravdu nejprve analyzovat tyto strategie, než přistoupíme k přípravě další strategií a to myslím rovněž řekl i pan zpravodaj. Samozřejmě, že taková revize by měla poté být nedílnou součástí této zprávy. Ovšem další věc, o kterou bychom se měli snažit, je stanovení základních kritérií. A na základě těchto kritérií bychom poté mohli zhodnotit eh, mm, dvě makroregionální strategie, které v současné době probíhají. Pátá zpráva o soudržnosti, jakože všechny ostatní aspekty, dokumenty, které jsme přijali, vlastně budoucnosti politiky soudržnosti, hovoří o makroregionálních strategiích. znamená určitá, určitý přeskum nebo přístup, který bychom měli uplatnit při tomto přeskumu těchto strategií. Na základě to, co řekl pan Alfonsi, bychom možná mohli připravit taková kritéria, mohli bychom definovat kritéria pro hodnocení těchto strategií pro přeskum stávajících makro eh, regionální strategií, to znamená pro Pobaltí a pro, um, pro Podunají. Druhá věc. Tato rozprava je velice vhodně načasovaná, to znamená pro tyto mm, makroregionální strategie. Proč? Protože zároveň debatujeme o víceletém finančním rámci pro následující sedmileté období a zároveň hovoříme, diskutujeme právní normy, které poté budou určovat realizaci tohoto víceletého finančního rámce. Rozpráva probíhá i na půdě rady já si myslím, že v této rozpravě zaznívá jedna klíčová otázka. V této zprávě bychom měli vysvět, nastínit velice jasnou pozici stanovisko, pokud jde o následující programové období. Jakou roli by politika soudržnosti měla hrát v rámci následujícího víceletého finančního rámce a jakou roli by v rámci kohezní politiky měly hrát makroregionální strategie v těch následujících sedmi letech? Je to o to důležitější, že předpokládáme návrh těch nových makroregionálních strategií proto bychom měli již s předstihem uvažovat o této věci, tak aby to nebyla pouze nějaká politická či ad hoc politická debata, která se této oblasti dotýká. Měli bychom prostě přijít s určitými obecnými principy, zásadami, až možná do roku 2020. Měli bychom se zabývat rolí těchto makroregionálních strategií až do toho roku 2020. A další poznámka z mé strany. Pan Alfonsi hovoří o jedné zajímavé věci. Oblast Středomoří je v podstatě rozdělena na dvě části. Vidíme zde dvě strategie, které se dotýkají tohoto regionu. Musím přiznat, že nejde o čísla, zda se budeme mít jednu nebo dvě strategie. Myslím si, že jsou zde prostě problémy, jsou zde určité rozdíly, jsou zde určité určité silné, slabé stránky, které se dotýkají tohoto regionu. Ovšem, pokud už teda máme takovou makroregionální strategii, tak by asi bylo dobré, abychom měli ucelenou strategii, která by pokrývala celé Středomoří. Ovšem, to je pouze můj osobní pohled na věc. Prostě je to oblast, které se musíme věnovat, to je důležité této zprávě hovoří kolega i o strategii v oblasti Pobaltí nebo Podunají a dokonce i o možné třetí strategii nebo dokonce čtvrté strategii v této oblasti, to, to znamená, které by rovněž jaksi spadaly do této oblasti Středomoří. Proto si myslím, že jeho přístup je správným přístupem. Čili na závěr Domnívám se, že je důležité, abychom především provedli přeskum stávajících dvou strategií a stanovili si základní kritéria pro takový přeskum. A druhá věc, pokud jde o makro regionální strategii, musíme se zamyslet na jejich roli v rámci politiky soudržnosti pro následující sedmileté období. A třetí věc, je to makroregionální strategie pro středomoří, tomu se musíme věnovat, té myšlence, kterou nastínil zpravodaj, to znamená, bude mít dvě nebo jednu strategii, která se bude zabývat tímto regionem. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji, pane kolego a nyní předávám slovo kolegyni Břecké. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem pro vytvoření makroregionu, já jsem jejich obrovským zastáncem. Myslím si, že to je jeden ze způsobů, jak můžeme nejlépe chránit přírodní zdroje, jak je můžeme využívat nejlepším způsobem. To platí pro jejich e, potenciál, pro přilákání turismu a podobně. Také se zde nabízí možnost využít lepší koordinace pro získávání evropských fondů. Já jsem si ovšem vzal slovo proto, že pan Alfonsi ve svém úvodním projevu říkal něco v tom smyslu, že eh, radu zajímají takovéto strategie pro eh, Dunaj, po Baltí a že je to zajímavé pro další regiony a že tedy by se dalo nějakým způsobem přenést to, co vzniklo v těchto dvou regionech jinam. Já pocházím z nebo jsem velmi dobře obeznámen s krásným prostředím Karpat. Vím, jak obrovské přírodní bohatství tam je, takže mě by zajímalo, jestli věnujeme pozornost i tomuto regionu. Také by to třeba mohl být makroregion, který potom dostane svou vlastní strategii. Bylo by něco takového možné v blízké budoucnosti? Nebo se teď zaměřujeme pouze na ty potenciální makroregiony, které konkrétně zmínil pan Alfonzi? Pro můj region by to jistě bylo dobré. Vždycky, když máme region se zajímavým potenciálem, pak by takovýto region měl dostat příležitost jej rozvíjet. Pokud chceme podpořit další regiony, pak si myslím, že ti, kteří chtějí být dynamickým, dynamickými a podporovat eh, přeshraniční eh, spolupráci, měli by dostat tuto příležitost, měli by dostat příležitost, aby si vyvíjeli svůj makroregion. Takže by mě zajímala odpověď. Můžeme mít karpatský makroregion v budoucnosti? Když tedy hovoříme o kráse, regionů, pak eh, pokud by to bylo jediným kritériem, určitě by eh, Karpaty okamžitě eh, tento status dostaly. Další kolega, prosím. Děkuji. Děkuji. Já mám dvě poznámky. Nejprve bych chtěl říci, že se domnívám, že pokud bude vytvořen makroregion Středomoří, tak bude velmi důležitý i pro region Pobalský a Dunajský. Proč? Protože eh, bude tímto propojená i severní Afrika. Jedná se o země, které mají trošku jiné problémy než západní Evropa je tedy důležité udělat i takovéto porovnání. A potom další věc, co bych chtěla říct. Jedna věc, co mě zasáhla, eh, co řekl pan zpravodaj. <clears throat> Měl jsem pocit, že pan zpravodaj eh, se mm, vyhýbal zmiňování některých eh, společných problémů Středomoří. Jedná se o věci, které když nebudou řešeny, tak nemůžeme hovořit o makroregionu jako takovém. musíme zajistit, aby tady byl nějaký společný duch té spolupráce. Pokud tady nebude, mohlo by dokonce docházet k určité konkurenci. Uvedu příklad. Jedna ze společných otázek Středomoří je právě, je například, jak se bránit zemětřesení. To vůbec pan zpravodaj nezmínil. Druhá společná otázka, druhý společný problém, který se, eh, by se mohl řešit, a to zejména v situaci krize kapitálu, jakou prožíváme nyní. A to sice ty problémy NOP. Pokud eh, tyto ekonomické problémy se nebudou řešit společně, tak eh, nemůžeme Mm, hovořit nebo koncipovat makroregion jako takový. Potom další důležitá otázka je turistický ruch. Turistický ruch, cestovní ruch také představuje do určité míry zdroj konkurence, protože kdo bude mít nejlevnější pracovní sílu, možná přitáhne nejvíc turistů. Takže bude tady ta konkurence, nebo spíše by se to mělo směřovat někam ke spolupráci? Další um, důležitá věc. Ehm, to je politika vytváření nezaměstnaných, když tady může docházet. I tady bychom se měli zamyslet nad nějakým společným, mm, společným postupem. A potom další věc, kterou pan zpravodaj vůbec nezmínil, a to jsou různé produkty pocházející ze Středomoří. Já chápu, proč to nezmínil, protože ono je velmi obtížné tady zajistit nějakou spolupráci, ale myslím, že bychom možná měli být upřímnější a lépe si říci, o co se vlastně v tomto regionu jedná. Děkuji. Danke für diesen Beitrag. Děkuji, nyní má slovo pan Karuna. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že pan kolega Alfonsi ehm, tady sice obecně, ale přesto poměrně správně nastínil některé věci, některá důležitá témata. Otázka makroregionů je velmi důležitá. Já jenom bych chtěl říci, hovořím tady teď jako stínový zpravodaj za socialisty k této zprávě. A chtěl bych říci, že podle mě je velmi správná následující věc. Jednak je potřeba provést nejprve konkrétní vyhodnocení, jakousi konkrétní bilanci toho, jakým způsobem fungoval ten první experiment v oblasti mikroregionů, a to sice po Baltí a po Dunají. Takže podle mě tohle je opravdu důležité a je potřeba to provést co nejkonkrétněji. Další e, důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká toho, že tento nástroj makroregionů je nástroj, který může mít významný dopad, e, může to být něco velmi důležitého, ale za předpokladu, že bude stanoveno málo cílů, několik málo cílů, konkrétní cíle a cíle, které mohou skutečně přinést konkrétní výsledky. Já bych tady tady chtěl poskytnout jakousi radu nebo doporučení, aby při vytváření makroregionů jsme se snažili vyvarovat toho, že budeme stanovat příliš mnoho, příliš obecných cílů. To není dobré. Naopak, já se domnívám, že bychom opravdu měli stanovit co nejméně cílů a co nejkonkrétněji. Skutečně se podívat na to, čeho chceme dosáhnout. Potom bych chtěla říct, že se velmi těším na spolupráci s panem zpravodajem i s ostatními kolegy a doufám, že se nám podaří přinést co nejlepší výsledek u této zprávy. Děkuji. Ja, Dank für diese... Děkuji. Nyní má slovo pan Vlasák, prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já také oceňuji to, že se zabýváme tímto tématem, protože když si ještě jednou přečtete název této zprávy z vlastní iniciativy, tak se máme zabývat stávající praxí a budoucími perspektivami. A pak, když zmíníme Středomoří jako takové, tak bych byl rád, aby do této zprávy byly zahrnuty i zkušenosti ze spolupráce těchto jednotlivých států ve Středomoří, Eh, kterou znám například z platformy Evropské rady municipalit a regionů, kde tato spolupráce již dlouhodobě funguje. Jsou tam nějaké výsledky a docela rád bych věděl, eh, jak k těmto výsledkům došli, jak, jakým způsobem dosáhli této dobré spolupráce a jestli můžeme tyto výsledky přenést na tu úroveň eh, naší parlamentní jako takovou. Eh, chtěl bych také říci, že každý stát se svým způsobem může zařadit pod nějakou makrostrategii. Jestli půjdeme touto cestou, tak si můžeme eh, sami tady přiznat, že se diskutuje o karpatském regionu, že se diskutuje o alpských regionech a tím pádem postihneme vlastně celou Evropu. Eh, je to správná cesta, pakliže se bavíme o eh, regionální politice jako takové? Proto jsem velmi rád, že tuto zprávu budeme mít na stole a že si budeme moci vyhodnotit, jak stávající spolupráce v rámci například pobaltské strategie, což je nejdelší, která začala spolu se švédským předsednictvím, anebo v podunajské oblasti, jak pokročila, co dobrého se podařilo a co můžeme přenést do těch dalších strategií. Děkuji. Děkuji. Možná taková pregnantní otázka. Není vůbec Evropa jako taková makroregionem? Kolega Sanchez, prosím. Euh, Monsieur Alfonsi, lorsqu'il a commencé à parler des objectifs. Pane Alfonsi, když jste hovořil o Podunají, podunajském regi- regionu, měli bychom se nejprve zamyslet nad tím a definovat si, o co jde v makroregionu. Jaký je cíl makroregionu? Já si myslím, že cílem makroregionu je koordinovat stávající politiky. Ve Středomoří nyní existuje celá řada navzájem se překrývajících politik, ať je to regionální politika, eh, politika soudržnosti či dokonce politika sousedství. Myslím si, že jakýkoliv makroregion musí mít tedy určitý konkrétní počet omezených cílů. Ten počet musí být omezený, eh, ať už je to tedy životní prostředí, doprava. Pak máme velmi dobré projekty, jako jsou například ty takzvané eh, mořské dálnice. Myslím si, že nemůžeme porovnávat makroregiony navzájem. Mezi sebou neexistuje přesný recept, který by platil všude v Evropské unii. Já mám otázku. Můžete říci detailněji něco k tomu, jak bychom tedy rozdělili Středomoří na ty dva regiony? Okay, dann Mr. Kelly. Vielen Dank für den Beitrag. Yeah, Pan Kelly, prosím. Také jenom velmi stručně, já si myslím, že ta diskuze o makroregionech se teprve nyní rozbíhá. Souhlasím s Tamášem v tom smyslu, že potřebujeme jakýsi přeskum, než eh, přejdeme k tomu, abychom se bavili tedy o karpatském regionu, alpském regionu a i o tom středomoří. Také je správné to, co říkal pan Korovo, že je potřeba, aby to přinášelo přidanou hodnotu a musí to mít jasně definované cíle, musí tam být e, jakýsi omezený počet projektů, při nejmenším na, na jejich začátku. Potom máme otázky toho e, přímořského turismu, e, eh, námoř, e, mořských sportů, sportů na moři a také samozřejmě e, vý, výroby energie. můžeme využívat eh, mořskou energii, můžeme využívat eh, větrnou energii v těchto, obla- v těchto oblastech. To je právě tedy ten přímořský vítr. To znamená koordinovaný přístup v oblasti generování energie. To je, jeden, to je jeden ze zajímavých návrhů. Eh, vždycky tedy jde ale o to, aby ty návrhy, aby ty projekty předkládaly nějakou přidanou hodnotu. Takže teď jde v podstatě o to, abychom se podívali na jakýsi přeskum toho, čeho bylo dosaženo v minulosti, abychom mohli odstartovat další projekty do budoucna. Děkuji. Já, eh, Sean Kelly, es hätte mich enttäuscht, wenn jetzt das Thema... Pane Kelly, já bych opravdu byl strašně zklamán, kdyby tady někdo nezmínil téma sportu, ale vy jste ho zmínil, tak vám za to mnohokrát děkuji. Nyní má Alan Lamasur slovo. Děkuji, pane předsedo. Já také chci říci něco k tomuto tématu regionu. Já jsem se dlouhou dobu zabýval zeměpisem geografií. A já si myslím, že třeba z pohledu eh, OSN je Evropa taky jakýsi region. Ale když se potom dostaneme na nějakou nižší úroveň, tak si klademe otázku, jak dosáhnout nejlépe přidané hodnoty. A já si myslím, že tam je opravdu eh, důležité eh, také životy občanů. Nejde jenom o to samotné území, o jakési geografické eh, ohraničení. A zase připomínám, že nesmíme odebírat zodpovědnost tam, kde je nejdůležitější, a sice v, na té úrovni místní. U těch makroregionů jde v podstatě zejména o koordinaci. Myslím si, že pan zpravodaj by měl říct pár věcí naprosto jasně. Takže zaprvé je potřeba definovat, v čem spočívá přidaná hodnota daného makroregionu makroregion může být nádherný, můžete tam mít krásnou přírodu, nebo tam e, může vznikat nádherná hudba. Ale z toho ještě nemusí být žádný zisk. Jde tedy o to, abychom si definovali, definovali nějaké důležité koncepty pro daný region, který je potom potřeba v budoucnu rozvíjet v rámci nějakých strategií, které se zhodnotí. Jde tedy o správně nastavená kritéria a v tomto smyslu je obrovsky důležitá jakási rozprava. Musíme se pobavit o tom, co je relevantní. Já bych ovšem nechtěl, aby z makroregionu se stal jakýsi pseudoargument pro členské státy, které by potom řekly, zde už nepotřebujeme žádnou regionální politiku, protože máme makroregion. Protože říkám, přidaná hodnota přichází se schody mezi členskými státy. pak by tedy došlo eh, pod pláštíkem makroregionu k jakési eh, denacionalizaci daných politik. Všechno by najednou bylo makroregionem, každý by potom přišel s nějakým projektem, ale to by v podstatě znamenalo podkopávání regionální politiky. Já si myslím, že některé členské státy by to třeba přivítali, ale já ne. Musíme si tedy opravdu, musíme se pobavit o tom, jaké řídící mechanismy e, budeme aplikovat, aby, aby to bylo pod, pod kontrolou. Jsou prostě věci, e, ke kterým, pro které se tohle vůbec nehodí, kde je potřeba, aby to řešila daná regionální politika. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Předtím, než ještě vrátím slovo zpravodaji, obrátím se na komisi. Přál by si někdo z komise slovo? Thank you very much. Děkuji za slovo. Jsem Katry Ustel, já jsem poradkyní v DG pro regionální politiku generálního ředitele, jsem relativně nová v této oblasti, ovšem v makroregionální strategii pracuji už několik let v této problematice. diskuse, která zde probíhá, je dobře načasovaná a zároveň velice zajímavá pro komisi. My jsme dokončili návrh podunajské strategie, která podstatě byla spuštěna v tomto regionu a samozřejmě podporujeme obě tyto dvě strategie, jak pro Pobaltí, tak pro Podunaj. My se snažíme ze strany komise opravdu napomáhat těmto strategiím, tak aby tyto regiony, aktéři opravdu si byli jistí tím, že tyto strategie jsou strategie, které přináší výsledky. Budoucnost těchto makroregionálních strategií. Komise samozřejmě začíná to období úvah nad těmi dvěmi strategiemi, které už probíhají. V roce 2013 jsme slíbili, že znou hodnotu těchto makroregionálních strategií, obou strategií. Jsme si vědomí toho, že to trvá nějakou dobu, čili cokoliv bychom mohli říct, nyní v tomto okamžiku je podle mého názoru předčasné v celém tom procesu realizace těchto strategií, protože nejde pouze o nějaký dokument, který připravíme, jde i o ty cíle a jejich splnění a naplnění. Možná několik poznámek, které by mohly zaznít v té zprávě, na kterou se těšíme. Všechno, o čem jsme se ponaučili, co jsme zjistili a zároveň je zde zpráva o pobaltí před několika týdny připravená, na tu bych obrátila vaši pozornost. Vidíme tam i ty výsledky pobaltské strategie do dnešního okamžiku. Několik bodů. Několik bodů je následujících. O některých už jsme se v diskuzi, dnešní diskuzi zmínili. Role a zodpovědnost aktérů, kteří jsou zapojeni do těchto strategií a zároveň práce, kterou tyto strategie představují, ten objem práce, to je rovněž něco, čím bychom se měli vážně zabývat. Občas do, může dojít k nějakému neporozumění, požádejte komisi o vytvoření hezké makroregionální strategie a komise to připraví. Tak to nemůže fungovat. I v Pobaltí, i v Podunají jsme viděli, že potřebujeme opravdu tu zaangažovanost na nejvyšší úrovni členských států, regionů, různých jiných aktérů, přímo na místě, v regionech. Bez těchto zainteresovaných subjektů prostě tyto strategie nemůžou fungovat a nemůžou přenášet výsledky, čili ta úroveň zaangažovanosti v obou strategiích, které již probíhají, byla vysoká a musí zůstat vysoká ta, tato zaangažovanost i poté, co ty dokumenty o strategii jsou připraveny. Jakmile je ta strategie dokončena, pokud jde o ten dokument, tak tam jsou ty národní kontaktní body, lidé přímo na místě, na, na místní úrovni, na, re, na regionální úrovni musí každodenně pracovat s těmito body, jinak to nemůže fungovat, prostě komise to nemůže udělat za ně někde přímo na místě. Čili musíme realizovat eh, tuto úroveň zaangažovanosti a pracovního objemu, nejenom ze strany komise, ale všech těch zúčastněných stran. To je nesmírně důležité. Pokud bychom měli takovou strategii, kde řekněme polovina nebo více než polovina zemí by byly nečlenské země, pak se musíme podívat i na možnost kapacit, na možnosti toho, že by se tyto země zapojily na rovném základě, protože zde musíme vidět ehm, zájem a stejnou úroveň zaangažovanosti ze strany všech zúčastněných. Já myslím, že už jsme se zmínili o tom, že tyto strategie v podstatě nemůžeme nějak porovnávat, ale že jsou zde určité společné prvky, které považujeme za důležité, užitečné v této diskusi. Každá taková strategie by podle našeho názoru měla být co možná nejmenší počet, minimální počet konkrétních cílů. A tyto cíle musí být relevantní pro zájem daného regionu, pro který připravujeme danou strategii. Myslím si, že tím bych ukončila mé vystoupení. Těším se na vaši zprávu, těším se na ta jasná kritéria pro hodnocení přidané hodnoty. My se budeme zabývat stejnou aktivitou v následujících dvou letech, které povedou k našemu hodnocení těchto strategií. Děkuji. Ja, herzlichen Dank, Frau Ust Děkuji zástupkyni komise a nyní předávám slovo panu Alfonsemu, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych vám všem poděkoval za připomínky, za vaše úvahy. V podstatě je to začátek celé práce, čili postupně věřím v to, že pokročíme v nalezení nějakých odpovědí, které připravíme společně a já si myslím, že jsme schopni, že budeme schopni reagovat na ta očekávání. Pane Dači, vy jste hovořil, že samozřejmě mm, pokud bych, že bychom se měli zabývat nějakou úvahou makroekonomií, tak je to nyní. Ano, jak to fungovalo na základě našich zkušeností a tak dále. A nyní programujeme vlastně regionální politiku, čili je to opravdu vhodné období. Musíme se zabývat tím, aby tato strategie, pokud teda je opravdu životaschopnou na základě určitých výsledků, které máme z Pobaltí nebo z Podunají, tak aby jsme to mohli otevřít i na jiná teritoria, na teritoria, která si přejou tuto strategii. To je rovněž otázka. To znamená, tato území, tato teritoria, je to v podstatě samozřejmě, že by to nemělo žádný smysl, pokud by ty regiony nechtěly spolupracovat, pokud by tam bylo spontánní ta ochota ke spolupráci. To prostě nemůže být nějaká strategie, kterou nikomu vnutíme ze zhora, která prostě by proti vůli místních lidí šla. Proč teda mm, dvě oblasti Středomoří, proč ne jeden? My už jsme o tom hovořili s paní Hybnerovou, připravujeme minislyšení i se zástupci například o té ionské oblasti, jaderské, i oblasti Jaderského moře kteří by se rádi, tito lidé by se rádi eh, vyjádřili k této otázce v našem výboru. Čili je to otevřená záležitost. Budeme se snažit dospět k nějakým závěrům společně samozřejmě. Ta možnost tuto obrovskou zónu, jak si spojit do jedné, mm, je to obrovská strategie, řekněme dvě ty makroregionální strategie, to přece Mm, to všechno záleží i na mm, tom, jak se na to budou dívat i lidi. Na místní úrovni dospějeme určitě ke společnému závěru. Pane, mm, další kolega, pane Anorakis, tato strategie, ano, je zde i otázka ekonomického růstu. Máte pravdu, že my chceme v podstatě abychom dosáhli těchto cílů makroekonomických strategií, tak musíme vytvořit i určité lepší prostředí spolupráce, kterou by to mohlo vyvolat. Samozřejmě, že to poté mohlo vést k nějakému dalšímu růstu, protože lidi spolupracují, řekněme, turi, cestovní eh, ruch, dále, je to, mm, dále jsou to záležitosti eh, námořní dopravy a tak dále. Čili to jsou všechno záležitosti, které nemůžeme samozřejmě na to reagovat jedinou regionální strategií, jediným sektorem. Toto jsou všechno otázky, které si musíme klást spíše v globálním měřítku. Cíl této zprávy, ano, vytvořit určitá kritéria. To je možná ambiciózní cíl, ovšem musíme se nad tím zamyslet. Čili které jsou konkrétně, řekněme, domény, oblasti, hod, naše hodnocení, proč takový makro Ehm, regionální ehm, regionální strategie by mohla reagovat na potřeby lokální ano, samozřejmě souhlasím s tím, že musíme mít nějaké hlavní směry, nějaké jasné hlavní směry, které poté můžeme nějakým způsobem trošku pozměnit, různou implementaci a tak dále. Ovšem, ta směr, ten hlavní směr by měl být jasný, ty cíle by měly být jasné a ne pouze, že jsou tam lidé, v nějakém oblast, oblasti, které se podobají nebo které mají podobné charakteristické vlastnosti, ale měly by to být určité projekty, určité projekty konkrétní, které v podstatě povznesou tyto regiony, které zlepší celou tuto oblast. Ano, pan, pan Listeroj. Máte možná trochu pravdu, aby jsme nerenacionalizovali ty regionální politiky, to je pravda, Ovšem pokud ty regionální politiky se nesnaží využívat ty synergie těch regionů a v podstatě nepřijdou s nějakou přidanou hodnotou, tak v podstatě i tam by mohlo dojít k určité renacionalizaci. V podstatě najednou by tam byl takový prázdný prostor, najednou by jsme potřebovali najednou bychom měli nějakou regionální politiku, která nereaguje na ty výzvy a která v podstatě v, v, v Katalánsku prostě nebude fungovat a tak dále. V podstatě by, tím pádem bychom opravdu nedosáhli těch cílů. To je, může být určité nebezpečí, ale v podstatě, pokud to budou místní dohody, pokud to budou opravdu konkrétní dohody, které budou konkretizovat tyto makroregiony, samozřejmě nesmíme nikdy zapomínat ani na, na eh, to, co si myslí jednotlivé státy a tak dále, konkrétní jejich cíle, které chtějí dosáhnout. To je z mé strany asi vše. Já si myslím, že jsme se snažili postupovat velice rychle, promptně. Doufám, že budu mít možnost ehm, se spojit eh, i s, um, se zástupci um, na místní úrovni v, no, v okolí teda v Jaderské moře, Jonský region a tak dále. A všem bych ještě jednou rád poděkoval za zájem, který budete věnovat této problematice. Ja, herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji, pane zpravodaji. Navrhuji, že nyní přerušíme zasedání na pár minut, než dorazí eh, maďarský zástupce státní tajemník a potom budeme pokračovat. Děkuji. Pardon, omlouvám se, on už přišel, takže můžeme začít.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

So, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Prosím vás tedy, abyste přestali mezi sebou diskutovat. Zejména se obracím na kolegy z EPP, pan Taxera, pan Nix Nistelrooy a další. Budeme tedy pokračovat. Velmi mě těší, že mezi nás dnes přišel zástupce maďarského předsednictví Rady Evropské unie. Budeme s ním hovořit o regionální politice, Jmenuje se Tomáš Feledi a já mu hned předávám slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mě velmi těší, že jsem zde, eh, že zde zastupuji ministra pro národní rozvoj Velmi nás těší, že s vámi hm, probíhala velmi dobrá spolupráce během našeho předsednictví. Myslím si, že jsme naplnili své sliby, které jsme vám dali na začátku našeho předsednictví. Myslím si, že období našeho předsednictví bylo také eh, nabité událostmi, bylo velmi zajímavé a věřím, že i v budoucnu budeme pokračovat v naší spolupráci s eh, evropskými institucemi, s Evropským parlamentem, které jsme během předsednictví eh, navázali. Věřím, že jste všichni obdrželi uh, kopii, ať už v měkkých deskách nebo tvrdých deskách, kde je to vlastně taková brožura, kde se hovoří o tom, čeho jsme dosáhli v průběhu našeho předsednictví. Pokud máte jakékoliv otázky k obsahu eh, této publikace, můžete se na nás eh, obracet. Nyní přejdu do, ma- do maďarštiny. Elnök úr, képviselő úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Jsem velmi rád, že jsem dnes s vámi zde v této místnosti a také zdravím všechny ty, kteří poslouchají přenos tohoto zasedání na internetu. Skončilo maďarské předsednictví a já jsem velmi rád, že mohu hovořit o práci tohoto předsednictví na tomto výboru. Jsem zde už po třetí. Budu tedy hovořit o tom, čeho jsme dosáhli a také, co nás ještě čeká. Stanovili jsme si celou řadu cílů v oblasti regionální politiky. Naším motem byla silná Evropa. a regionální politika byla klíčovou prioritou. Nám šlo o to ji posílit, protože silná Evropa potřebuje udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Takto může Evropská unie dosáhnout vyvážené ekonomiky a být silným hráčem. My jsme si tedy představovali silnou politiku soudržnosti, která bude reagovat na jakékoliv výzvy a stane se významným nástrojem v implementaci strategie Evropa 2020. Tato strategie je obrovsky důležitá, zejména v dnešním světě, kdy v podstatě všechny strategie musí být účinnější. To znamená, musíme zajistit, aby všechny strategie byly co nejúspornější, a já si myslím, že politika soudržnosti se v tomto smyslu osvědčila. Přesto zde máme ještě určitou kapacitu, kterou můžeme využít. Což ostatně platí i pro jiné oblasti politiky. Co se tedy týče naší strategie, zvažovali jsme všeobecnou hospodářskou situaci a také stávající situaci v oblasti politiky soudržnosti. Naším všeobecným cílem bylo zdůraznit význam politiky soudržnosti, eh, efektivity a výsledků, abychom také je nějakým způsobem zviditelnili. Politika soudržnosti byla významnou prioritou našeho předsednictví, což jistě zviditelnilo tuto politiku i v médiích. Jak už jsem říkal v minulosti, nám šlo o to, abychom měli velmi přátelské vztahy s Evropským parlamentem a také s komisí, abychom nějakým způsobem uvolnili potenciální napětí, které by mohlo vznikat mezi institucemi na základě Lisabonské smlouvy. Bylo pro nás také obrovsky důležité nějakým způsobem zvýšit eh, viditelnost regionálních aspektů, strategie 2020 a politiku soudržnosti. Naše předsednictví eh, organizovalo různé akce týkající se teritoriálního rozvoje. Šlo nám o to, abychom eh, umožnili detailní rozpravy o návrhu, o návrzích komise, abychom tedy přešli od jakýchsi všeobecných návrhů ke konkrétním eh, krokům, které by se potom projevily i na dalším programovacím období. Naše předsednictví tedy zdůraznilo určité body, jako je například strategické plánování, tematická orientace, integrovaný přístup, zaměření se na výsledky a aspekty pro uvádění eh, těch strategií v praxi. Myslím si, že velkým úspěvem byla příprava a schválení závěrů Rady o páté eh, kohezní zprávě, to bylo vlastně poprvé, kdy takovýto úřední opravdu dokument na vysoké úrovni byl schválen v Radě pro všeobecné záležitosti. To bylo 21. února 2011. V těch závěrech Rady jsme identifikovali oblasti eh, koncenzu mezi členskými státy a také jsme potom definovali oblasti, kde je potřeba ještě diskutovat a pracovat v radě. Členské státy se shodují na tom, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších nástrojů evropské integrace a že je potřeba zlepšit její efektivitu. V rámci rady eh, hovořili eh, ministři také o jakýchsi vodítcích do budoucna pro silnou politiku soudržnosti. 29. až 30. března 2011 jsme zorganizovali v Budapešti zasedání ředitelů zodpovědných eh, za tuto oblast. Eh, finalizovali jsme tam text eh, pro rok 2020, který jsme potom předložili na neformální schůzce Rady ministrů 19. května. Pak jsme měli na začátku dubna zasedání Eh, na vysoké úrovni o kohezní politice, kde se zejména hovořilo o kohezní politice zaměřené na výsledky. Delegáti přijali cíle tematického zaměření eh, propojené s Evropskou strategií 2020 a také schválili zvýšenou efektivitu Eh, těchto politik. Bylo zdůrazněno, že je potřeba, aby členské státy měly flexibilitu tak, aby mohli využívat svůj potenciál co nejefektivnějším způsobem. České státy potom také zdůrazňovaly přístup politiky eh, soudržnosti zaměřený na výsledky. Měly by se tedy definovat budoucí podmínky na základě zkušeností, na základě minulých e, projektů a neměl by se zvyšovat e, administrativní neměly by se zvyšovat administrativní požadavky. Co se týče pracovních skupin, připravovala e, jednání rady a také zaměřovala se, na, se zaměřovala na klíčové aspekty politiky soudržnosti. Klíčovou, ak, klíčovou akcí eh, bylo zasedání ministrů v Kedelu, kde byla přijata teritoriální agenda 2020. To je strategický dokument, který se zaměřuje opět na cíle. A cílem je vlastně přidat teritoriální dimenzi Eh, politi- strategii 2020 a kohezní politice. Jsou tam také definováni aktéři, eh, kteří hrají důležitou roli v opatřeních, která mají posílit eh, tu teritoriální soudržnost. Také se definují vodítka pro dosažení cílů, například v oblasti regionálního rozvoje. Proběhla mezivládní konsultace a na základě této konsultace jsme zveřejnili určité závěry. Například potřebu integrovaného teritoriálního přístupu, který se projeví v partnerstvích na nejrůznějších úrovních. Na zasedání ministrů v květnu jsme opět poukázali na eh, obrovský význam politiky soudržnosti a v blízké budoucnosti na základě naší práce bude také zveřejněn legislativní balíček. Členské státy se jednomyslně zavázaly k podpoře eh, strategie pro budoucí regionální rozvoj. A já si tedy myslím, že maďarské předsednictví bylo úspěšné, že jsme dosáhli cílů, kterých jsme si stanovili. A myslím si, že se nám i dařilo řešit potenciální nedorozumění a předcházet jim. Věřím, že jsme ustanovili jakési základy pro úspěšné diskuze v rámci následujících předsednictví a pro odstartování programu politiky soudržnosti po roce 2020. Na závěr bych rád poděkoval všem členům vašeho výboru za vaši podporu a spolupráci během našeho předsednictví. Spolupráce mezi námi byla vysoce profesionální, vaše zprávy eh, byly eh, velmi kvalitní a přinášely eh, našemu předsednictví přidanou hodnotu. Politika soudržnosti do budoucna vyžaduje obrovskou přípravu a my tedy žádáme, aby tento, proje, aby tento projekt byl odstartován co nejrychleji. Evropská komise zveřejnila návrhy pro víceletý finanční rámec, který opět stanovuje rámec pro budoucí finanční vyjednávání. Během našich zasedání s paní Biankovskou jsme zdůraznili, že polští kolegové se budou potýkat s velkou výzvou v této oblasti. Navrhovaná legislativa totiž bude eh, diskutována v rámci nového postupu, který eh, přiděluje větší zodpovědnost a pravomoci Evropskému parlamentu. Já vás žádám, abyste v těchto rozpravách využívali eh, závěru maďarského předsednictví, které jsme vám předložili. Věřím, že v náročné době, která nás čeká, budeme schopni vytvořit politiku soudržnosti, která podporuje efektivní využívání zdrojů, v souladu se strategií 2020 pro Evropu. Stejně tak jako v minulosti. Věříme, že nám pomůžete dosáhnout našich cílů. Děkuji. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Mnohokrát děkuji Vy jste nám poděkoval a my bychom vám také rádi poděkovali naspět. Známe pozici rady, my jako parlament také máme svoji pozici, tu jsme tedy vyjádřili prostřednictvím celé řady zpráv. A věřím, že v minulých měsících jsme opravdu odvedli velmi dobrou práci spolu s maďarským předsednictvím. Nyní předám slovo kolegům. Nejprve pan Van Nistelrooy, prosím, je to náš koordinátor za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že se domnívám, mm, že je velmi dobré, že tady probíhá takovýto kontakt mezi předsednictvími. Obecně se domnívám, že tady panuje hodně velká schoda, jsou tady pouze nějaké drobné rozdíly. Vy jste tady eh, schrnul všechno, čeho bylo dosaženo. Domnívám se, že některé poměrně eh, náročné body byly vyřešeny. Například vyhodnocování, jak se vynakládají prostředky na regionální politiku. Mohu konstatovat, eh, že by bylo možné tu realizaci provádět ještě trochu efektivněji. Také když se podíváme na balíček, o kterém bude parlament hlasovat v září, tak je potřeba hledat ještě trošku lepší rovnováhu. Já jsem se účastnil jednoho z těch jednání, konkrétně jednání v Gedele. Byl to nádherný hrad, který se nachází blízko města Gedele. Jeli jsme tam autobusem a já jsem si potom vzal ještě další den volna, abych navštívil Gedele. Měl jsem možnost se tam setkat i s panem starostou, který byl velmi pohostinný. Je to opravdu nádherné město, které ze všem jenom doporučit. Byli jsme ubytováni v nádherném hotelu, A je důležité, aby i během těchto neformálních jednání se mm, hovořilo o tom, co se děje v tom regionu, jaké jsou tam regionální projekty. A právě proto jsem tam já i zůstal ten den déle, abych měl možnost se lépe seznámit se situací na místě. Nicméně mm, teď k vaší agendě jako takové, zejména to téma teritoriální spolupráce, to je velmi důležité. Teritoriální dimenze byla přidána v rámci Lisabonské smlouvy. Posiluje se cíl 3. Dochází tam k navýšení o 33 v tom propojovacím fondu. To jsou tedy všechno věci, kterým vy jste se věnovali, věnovali jste se otázce spolupráce, otázce přidané hodnoty, vzájemné evropské koordinace a ve všech těchto oblastech byly důležité eh, výsledky. Teď bych měl jednu otázku, možná trošku politického zaměření. Co se týká vynakládání prostředků pro uh, ubytování zranitelných, bydlení zranitelných skupin. Před dvěma lety bylo přijato nařízení, eh, na základě něhož velká část regionálních fondů eh, se měla vynakládat na směrem k romským skupinám a jiným zranitelným skupinám, aby se podporovalo jejich bydlení. V Maďarsku ovšem, stejně jako v celé řadě jiných zemí, se zatím tato problematika neřešila. V některých zemích už jsou určité programy, ale někde vůbec eh, neexistují. Nevím, jaká je situace třeba v Maďarsku nebo v Rumunsku, takže chtěl bych se vás zeptat, eh, můžete nám k tomu něco říci? Máte nějaké programy v tomto smyslu? Protože já osobně mám pocit, že v tomto sektoru toho mnoho učiněno nebylo. Děkuji. Äh, Děkuji mnohokrát, pane Van Nistelrooy. A slovo má pan Tor za liberální. Děkuji, vážený pane náměstku, dámy a pánové. Já bych měl takovou jednu eh, předběžnou poznámku. Maďarské předsednictví v rámci parlamentu bylo zastíněno eh, diskusemi týkající se svobody médií. S velikým zájmem jsme také sledovali debaty o ústavních změnách. A já bych rád eh, na začátku opět zdůraznil, že ty obavy stále panují. Víme, že někteří kolegové skutečně eh, s tímto měli problémy že se jim toto opravdu nelíbilo. Takže to jenom tak na okraj. A nyní, co se týče e, strukturální a regionální politiky. Myslíme si, že v této oblasti maďarské předsednictví pracovalo velmi profesionálně. Hlavní zaměření bylo na makroregionální spolupráci, o tom jsme hovořili už v rámci předchozího bodu. Maďarsko konkrétně se věnovalo zejména Dunajské strategii. Za to bych vám chtěl velmi poděkovat, protože podunajská strategie znamená stabilitu pro tuto oblast. A stejně tak to znamená, že do budoucna otázka menšin a otázka hranic by již snad neměla představovat takový problém a že by bylo možné to řešit, pokud se na to zaměříme na celoevropské úrovni. Maďarsko zde tady nepochybně sehrálo důležitou úlohu a doufám, že tomu tak eh, bude i do budoucna. Důvod, proč jsem si vzal slovo, je ovšem ten, že bych na vás měl otázku. Zítra v našem výboru budeme hlasovat o mé zprávě, a to sice eh, míra absorpce budoucích, pro budoucí politiku soudržnosti. Ale eh, tady je poměrně problém, protože některé regiony jsou schopny prostředky mm, využívat velmi dobře mm, pro podporu technologií, pro podporu nových pracovních míst, pro podporu hospodářského rozvoje. Ovšem nesmíme zapomínat na a a některé regiony tedy nezapom... zvládnou podporovat i ty slabší části. Ovšem, některé jiné regiony tak úspěšné nejsou. A já bych se chtěl zeptat, jak se této problematice věnovalo maďarské předsednictví. Jak jste to vnímali vy? Vy pocházíte ze země, která zaznamenala veliké změny, centralistické centrálně řízené ekonomiky směrem k tržní ekonomice. Takže jak jste to prožívali vy? Eh, I u vás jsou jistě regiony, které nejsou schopny dobře využívat prostředky a jak to řešíte? Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše poznámky a slovo má Tomas Doj. Děkuji za slovo. Pane státní tajemníku, dovolte tři krátké připomínky k vašemu shrnutí, které podle mého názoru bylo velice přesné. Poskytl jste nám velice objektivní přehled všech aktivit maďarského předsednictví. První věc. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu asi ve dvou nebo třech případech jsme nehovořili o, řekněme, faktech a objektivních záležitostech, ale spíše o politických záležitostech. Ehm, maďarské předsednictví bylo atakováno od socialistů, liberálů, zelených, ehm, spíše politické linii. Zároveň teda mm, to byly jiní představitelé levice. A tito kritici tvrdili, že jejich argumenty jsou podloženy, já s tím nesouhlasím. Oni tvrdili, že je to odůvodnitelné, že prostě na programu bychom měli jednat, bychom měli mít i tyto politické záležitosti, protože pokud zde máme členský stát, který předsedá Evropské unii, tak to znamená, že tento členský stát musí jít příkladem pro ostatní kromě práce, která se týká předsednictví, tak by to mělo představovat společné evropské hodnoty a měl být příkladem takový stát pro ostatní. První věc. Rád bych poblahopřál maďarské vládě, protože maďarská vláda nebyla ochotná sejít z tohoto hlavního směru jednání v důsledku těchto kritik. Pan Orbán nasínil eh, program předsednictví v lednu a nikdy se z tohoto programu ehm, neodklonil, čili mm, to znamená, že Maďarsko skutečně odvedlo veliký kus práce, vedlo předsednictví a zároveň implementovalo regionální politiky v Maďarsku. V každodenním životě v podstatě přepracovalo celou regionální politiku v Maďarsku. To znamená, že to nebyla pouze země, která vedla předsednictví Evropské unie a dosáhla hodně, maďarská vláda pochopila kritiku evropské levice a zlepšila situaci přímo na místě v rámci domácích politik v Maďarsku. A myslím si, že tím Maďarsko opravdu přišlo s velice dobrým příkladem, který by mohlo, eh, mohly následovat jiné země. Další připomínka, která si není úplně nejskromnější, ovšem velice mě těší přístup předsednictví. Bylo to předsednictví, eh, které velice eh, bylo přátelské vůči Evropskému parlamentu a mě to nesmírně těší. Myslím si, že právě toto je přístup, který by mělo předsednictví využívat, aby zabránilo těm věcem, které, tra, které um, obtěžují naše občany, protože mnoho občanů si myslí, že právě tyto mm, debaty jsou zbytečné a obtěžují je a mm, hádky mezi jednotlivými institucemi. Státní tajemník rovněž mm, nastínil závěry rady politika v této oblasti po roku 2013, veškerá práce, která nás čeká v tomto ohledu. Nesmíme zapomínat na to, že v posledních desetiletích jsme viděli určitý postup. Rada přijde se svým návrhem, pokud je o politiku soudržnosti. Parlament to těší, ovšem chce získat více financování a rada poté snížit tyto částky. My jsme před chvíli diskutovali, dneska odpoledne jsme hovořili i o návrhu rozpočtu pro rok 2012 a zaznamenali jsme tam stejné problémy. Máme se určitý návrh Evropské komise, parlament to těší, ráda chce ovšem škrtat, parlament schválí tyto částky a prostě chce navýšit tyto částky. Bohužel rada samozřejmě nebude chtít vynaložit tolik finančních prostředků, které navrhuje komise na regionální politiku. V následujícím sedmiletém období uvidíme, že Rada sice částečně souhlasí, s parlamentem je zde společná dohoda pro politiku soudržnosti pro následující sedmileté období, ovšem rada obvykle je takový skrblík trochu, když se eh, podíváme na eh, to, jak utrácíme finanční prostředky. Je důležité, že rada v tomto ohledu pro následující sedm let souhlasí s parlamentem. Otázka, která se dotýká předsednictví. Jednak je to Evropská strategie pro romskou menšinu a podunajská strategie. Jaké, jaký je váš názor na tyto dvě strategie? Jaký bude dopad těchto dvou strategií na, i na politiku soudržnosti v následujících sedmi letech? Děkujeme, říká pan předseda. Vyslechli jsme si mnoho různých dotazů, které pokrývají různé oblasti, proto bych navrhoval, aby pan státní tajemník odpověděl na tyto dotazy. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, milí kolegové. Děkuji za, za položené dotazy. Dovolte, abych je trochu schrnul a abych vám poskytl konkrétní odpověď. U všech těch aspektů bych se rád zastavil samozřejmě. Politika soudržnosti je uh, um, politikou, které věnujeme velikou pozornost. Pane Vanisteroji, velice mě těší, že máte tak dobré zkušenosti. Když se podíváme na, evropské, na evropský projekt jako na celek, tak si myslím, že je důležité, abychom zde měli vztahy mezi státními tajemníky, ale samozřejmě i politiky, politickými rozhodnutími, tak aby jsme měli tu zkušenost opravdu praktickou, jak vypadá politika soudržnosti a jaký dopad má na každodenní život našich občanů, čili nejenom jak to vnímáme zde z našich institucí. Vy máte tu přímo tu konkrétní zkušenost terénu a to mě těší. To samozřejmě neplatí pouze o vašem výboru, ale, kdykoliv, ale pro ostatní výbory, jakýkoliv výbor, který má zájem o to, jakým způsobem je realizována politika soudržnosti na půdě konkrétního státu. Myslím si, že daný členský stát velice určitě rád pozve takové zájemce ke kontrole přímo na místě. Rozpočtový výbor navštíví Budapešť například příští týden. Já je budu doprovázet, budou mít možnost podívat se na konkrétní projekty, které jsou financovány Evropskou unii například. A to si myslím, že je důležité pro členy Evropského, poslance Evropského parlamentu mít tuto praktickou zkušenost, především pokud hovoříme o této teritoriální agendě. Tato rozprava, která se věnuje politice soudržnosti, regionálním politikám, Toto je rozprava, která je důležitá, ovšem vidíme zde jeden důležitý cíl. Asi si pamatujete, jak to vypadalo loni na podzim, jak o tom informovala média o celé oblasti regionální politiky. Určitě vidíte ten pokrok. Samozřejmě můžeme se podívat společně na čísla, na statistiky, jakým způsobem byla realizována tato politika v roce 2008-2009. Chybovost poklesla. A kohezní politika, politika soudržnosti je velice specifickou oblastí horizontálního charakteru, která se, která se může zapojit do řešení problémů, klíčových problémů Evropy jako celku, ale i regionu. Toto jsou problémy, které se dotýkají romské menšiny nebo jiných eh, zranitelných skupin, o kterých už se zmínili někteří předřečníci. Pan Pan Nistelrooy, vy jste mi položil otázku. Já si myslím, že politika soudržnosti podpořila i strategii pro Romy, to je důležité, a v reakci na dotaz pana Dojče mohli bychom se podívat na podrobnosti, jak propojit politiku soudržnosti s strategií, s romskou strategií v EU. Konkrétní projekty. My ano, tyto projekty, byly to mm, pilotní projekty, které budou realizovány, měly počáteční problémy, ovšem jsou to projekty důležité pro Evropský parlament. Máme zde nadaci maďarskou, která podporuje zaměstnanost romské menšiny. Co to znamená? Malé a středně velké podniky jsou zakládány, zaměstnávají eh, příslušníky Ehm, romské menšiny, například v oblasti workshop, to je jedna z nejzaostalejších oblastí Maďarska, dále je to samozřejmě v hlavním městě. My se snažíme podporovat tyto eh, nově vznikající malé a středně velké podniky, mm, které spolupracují s romskou menšinou, dále jsou to různé rozvojové projekty, eh, městské projekty, které rovněž podporují tuto menšinu, dále jsou regionální operativní projekty, programy, které zahrnují mm, míst, projekty místního rozvoje, zlepšení životních podmínek romské menšiny a tak dále. Pane Terere, pokud jde o tu absorpční kapacitu, samozřejmě, že to jsou problémy, které jsou, které vidíme v Maďarsku rovněž. My také se potýkáme s tímto uh, problémem absorpční kapacity. Dovšem, pokud jde o nějaké závazky, tak si myslím, že je to dobře načasováno. Pokud jde o platby, tak tam trochu zaostáváme, ovšem průměr, když se podíváme na průměr evropský, tak zase ne až tak um, zásadním způsobem došlo k veliké změně nyní v Maďarsku a my se snažíme při každé příležitosti zúrazňovat tento fakt ve srovnání s předchozí vládou. Jsme rychlejší, pokud jde o platby, protože jediný způsob, jak můžeme dosáhnout výsledku, je tím, že urychlíme právě platby, které umožní realizaci konkrétních projektů. Na základě zkušenosti víme, že pokud zjednodušíme některé oblasti, toto je jedna z klíčových, jedno z klíčových slov našeho předsednictví, to znamená zjednodušení postupu, by mělo zlepšit i tu absorpční kapacitu. Poslední dotaz, pane Dojči. Zmínil jste se o dvou nesmírně důležitých eh, oblastech, to jsou Ehm, strategie, které byly důležité pro naši práci. Nesmírně těžší podunajská strategie, ta nám velice ležela na srdci, romská strategie, evropský rámec pro romskou strategii, to je nesmírně důležité. Oba dva byly pro nás důležité. Ano, dále to byla ta kohezní politika z nevýhodněné skupiny Toto zacílení je typické pro eh, eh, politiku soudržnosti, která se zaměřuje na znevýhodněné skupiny. To znamená, my se opravdu snažíme. Snažili jsme se o inkluzi jakékoliv znevýhodněné skupiny společnosti. Toto je pravda pro programova, obdob, programovací období 2007-2013 a kdykoliv došlo k nějaké změně nařízení, tak jsme vždy zúrazňovali eh, to zacílení, zaměření na zranitelné skupiny a zlepšení životních podmínek. Asi si pamatujete to, že Evropská rada spolupracovala s Evropským parlamentem při, no, při přijímání změn této oblasti. Pokud je o evropský rámec eh, pro romskou strategii, tak v podstatě ten představuje základ, uhelný kámen evropské politiky. V tomto ohledu bude to základ pro práci do budoucna, když členské státy si připraví své vlastní programy na tomto poli. My jsme vytvořili určitý rámec a vy budete moci využívat tyto eh, fondy. Fond soudržnosti, který bude hrát nesmírně důležitou roli. A to je zásadní, protože potřebujeme integrovaný přístup kohezní politice a zároveň potřebujeme eh, hodně flexibility, pružnosti, protože bez flexibility nemůžete vzít v potaz teritoriální rozdíly. Vidíme zde veliké rozdíly v rámci členských států a samozřejmě zde vidíme i členské státy, které prostě trápí tyto problémy více než jiné. Je jasné, že evropská Strategie pro Romy by neměla podporovat pouze Romy, ale všechny ostatní znevýhodněné skupiny, které by mohly být vyloučeny ze společnosti. Chtěli bychom věnovat pozornost dětem, chudým, skupinám občanů. Čili chceme, aby jsme poskytli aby takový, takovou novou sílu tohoto přístupu, kde bychom podpořili tyto skupiny a doufáme, že zdůrazníme realizaci těchto strategií v rámci strategie pro rok 2020. Čili všechny tyto politiky by měly být zacíleny na podporu znevýhodněných skupin. Druhá otázka se týkala podunajské strategie. Vždy je to otázka zdrojů. Hovořil jste o tom, že zde nejsou nové zdroje které by tato strategie mohla využívat. Já mohu mluvit eh, ze svých vlastních zkušeností, pane Dojči. Vím, že členské státy jsou schopny nalézt zdroje, které by mohly být implementovány nebo které by mohly být využity pro implementaci těchto strategií. Politika soudržnosti není implementována pouze na evropské úrovni, ale rovněž eh, v rámci eh, tohoto podunajského regionu. Je velice důležité aby jsme při implementaci těchto makroregionálních strategií využívali samozřejmě principy soudržnosti, subsidiarity a my v tomto ohledu spoleháme na členské státy, ale zároveň na regionální a místní samozprávy, zároveň na jednotlivé instituce. Pan Tojar už se o tom zmínil. Toto je zásadní pro regiony je důležité podívat se i na některé historické problémy, menšiny, hranice a tak dále, určitý progresivní přístup k řešení těchto problémů, ale zároveň musíme stanovit jasný dobrý příklad spolupráce, která bude zahrnovat různé hráče, členské státy, finanční instituce, EU instituce, místní samozprávy a tak dále. Čili jde o nový typ spolupráce, která vytvoří, vytváří nový typ metodologie my se domníváme, že je to zásadní pro podunajskou strategii. Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme byli prvními, kteří zahájili tuto strategii, protože nás se přímo dotýká celá tato strategie, čili i emočně nás samozřejmě tento projekt velice těší. Ja, herzlichen Dank. Dann möchte ich die Frage... Mnohokrát děkuji, takže já teď otevřu Eh, prostor pro otázky. Nejprve má slovo kolega Kelly. Just, uh, very briefly, I too, eh, would like to come... Ano, děkuji mnohokrát. Já jenom velmi stručně. Já bych nejprve chtěl mm, ocenit práci maďarského předsednictví ve prospěch Evropy. A také bych chtěl ocenit pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti kohezní politiky. Myslím, že jste tady zanechali práci, která bude přinášet výsledky ještě několik let. Co se týče zákona o médiích a ústavních změn, tak podle mě se to na straně parlamentu trošičku přehánělo. Myslím, že eh, ti z nás, kdo se k tomu postavili upřímně, byli schopni to akceptovat. Já bych eh, chtěl přesto vaši práci velice ocenit a mm, zejména bych chtěl ocenit práci vašeho pana premiéra. Myslím, že se určitě nemáte za co stydět. No a závěrem, já jsem se zúčastnil celé řady eh, plenárních zasedání v parlamentu ve Štrasburku, ale i zde a chtěl bych poděkovat a ocenit práci vašich kolegů, zejména paní Kiori, nevím, zda vyslovuji to jméno správně. Ona byla přítomna mnohokrát, byla vždycky výborně připravena, byla schopna reagovat na dotazy, reagovat na kritiku a vždycky si zachovala velmi takový chladný a věcný přístup. Eh, bylo to velmi profesionální a to je něco, co nevídáme často na úrovni předsednictví. Takže v této oblasti Maďarsko určitě dosáhlo dobrých výsledků a určitě dosáhlo dobrých výsledků eh, v řízení evropského projektu během vašich šesti měsíců. Takže ještě jednou gratuluji k vaší dobré práci. Děkuji. Ja, danke für diesen Beitrag. Dann... Děkuji. A nyní má slovo kolega Angorakakis. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych měl takovou obecnou poznámku. Já vůbec eh, nejsem spokojený se situací v mojí zemi, s tím, jak řeší celou řadu problémů. Nicméně teď něco, co se týče hm, Maďarska, protože samozřejmě Maďarsko řešilo i celou řadu jiných věcí. Nejprve bych chtěl zmínit, že na základě informací, které jsem dostal, tak eh, Maďarsko se stále musí potýkat s velkými eh, důsledky krize kapitalismu neboli velká míra nezaměstnanosti, nízká míra růstu a podobně. Takže celkově ta situace je poměrně obtížná. Chtěl bych se tady nejprve zeptat, zda máte některé informace o aktuální situaci, protože opravdu bychom rádi věděli, jak se v současné době daří maďarským občanům. No a potom bych měl ještě otázku, budu-li, mm, mám tady, mám-li tady možnost. A to sice víme, že rada e, zamítla zvýšení prostředků na politiku soudržnosti. Zazněly tady ty údaje 8,5% ze strany parlamentu a mm, rada to stáhla na nějakých 5,5%. Chtěl bych se tady zeptat, jak argumentuje rada? Jak argumentuje rada proto, že mm, navýšila na druhou stranu e, prostředky, prostředky? Jaká tady byla argumentace? Jestliže jsem to pochopil dobře, tak se v páté zprávě politice soudržnosti objevila celá řada mm, bodů konvergence mezi různými členskými zeměmi, ale zároveň tam byla celá řada bodů, kde se členské státy neschodly. Možná byste nám tady mohl přesněji popsat ty eh, body neschod, eh, co se týče politiky soudržnosti. Kde tady byl největší nesoulad? Děkuji.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 Měl bych několik věcí, ale na pana Kováče. Já pocházím z eh, regionu um, východního Rumunska a my také máme celou řadu problémů s eh, kapacitou absorpce. Nicméně můj region se nachází eh, v nadprůměrné situaci. A to díky právě výjimečné spolupráci s Maďarskem. Čongát, Bihod, Beket a celá řada dalších regionů, které byly zapojeny. Takže máme opravdu velmi dobrou přeshraniční spolupráci s Maďarskem. Také jsme dokončili Orať Seget velmi rychle. A také očekáváme eh, vodohospodářský projekt. A v minulém měsíci eh, došlo zahájení dvou významných přeshraničních projektů mezi eh, oblastmi Rumunska a oblasti Maďarska. To jsou projekty silniční infrastruktury. To je velmi důležité. Silniční infrastruktura je opravdu nezbytná proto, abyste mohli propojovat země. Takže mě by eh, zajímalo mm, vaše stanovisko k cíli 3 přeshraniční spolupráce. To je mm, velmi důležité, zejména pro východoevropské země. Pro země, kde v minulosti byly na hranicích veliké bariéry. Děkuji. Ja, danke schön für diese... Děkuji za tuto otázku. Ještě máme pár otázek, další otáz- eh, teda pár minut, další otázky už nejsem, nejsou, takže krásně stíháme a já bych nyní ještě jednou předal slovo eh, maďarskému zástupci, aby odpověděl otázky, prosím. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a eh, képviselő. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. A také děkuji eh, kolegům za jejich poznámky a dotazy. Nejprve děkuji panu Kelimu a panu Fan Nistelrojovi. Mm, domnívám se, že jste se dokázali velmi dobře vyrovnat eh, s potížemi maďarského jazyka. My jsme určitě vaši, eh, vám to neusnadnili, když jste se museli potýkat se všemi těmi jmény jako Gedele, Gyuri Enike a tak dále. Ale teď již vážně. Já opravdu, opravdu oceňuji eh, váš zájem o maďarskou domácí politiku. Myslím, že se musí o těchto věcech hovořit na relevantních místech, buď to na plenárních zasedání nebo na setkání rady, tiskových briefinzích a podobně. Věřím, že se nám dařilo dobře reagovat na všechny problémy a otázky a domnívám se tedy, že předsednictví můžeme označit za transparentní. Také děkuji panu Angorakis za jeho otázku. Eh, a co se týče maďarské situace, jak jste se na ní ptal, k tomu mohu říci následující. Ano, samozřejmě víme také, jaké jsou problémy v Řecku a Evropská rada 23. a 24. června eh, učinila důležitá rozhodnutí, co se týče pomoci Řecku, co se týče využití eh, fondu soudržnosti, tak, abychom pomohli Řecku se dostat na správnou cestu hospodářského růstu. Nyní čekáme na návrhy komise v této oblasti. Co se týče rozpočtu pro rok 2012, tak eh, ano, je pravda, že mm, to nebylo odsouhlaseno radou. Samozřejmě musíme to vnímat s ohledem na stávající situaci krize, musíme to vnímat s ohledem v kontextu problémů eurozóny. Mm, jsou tady v pozadí konsolidační snahy, které tady probíhají. Jsou tady tedy tato omezení, která z toho vyplývají. Ale snažíme se hledat řešení a doufám, že se nám problémy podaří co nejdříve eh, vyřešit. Co se týče situace v Maďarsku, ukazatele, které jste eh, zmínil, tak eh, já vám mohu poskytnout kladnou odpověď. Co se týče nezaměstnanosti, tak eh, zaznamenáváme pozitivní trend a to samé platí pro hospodářský růst. Chtěl bych odkázat na externí zdroje, například OECD, které má prognózu pro Maďarsko a předpovídá nárůst HDP o 3,5 v příštím roce. Podle mého názoru se jedná o velmi dobré číslo. Také jsme se zaměřovali na interní spotřebu, což je důležitý faktor pro vnitřní růst. Kromě OECD tady máme i prognózy EBRD. EBRD předpokládá mm, nárůst HDP asi o 3 Rovněž je třeba zmínit, že maďarská vláda přistoupila eh, k poklesu výdajů z nějakých 88% na 77%, tedy to je míra snížení zadluženosti, přičemž eh, chceme dosáhnout eh, v roce 2014 nějakých 70 nebo 75%. To je velký problém. Plánujeme vytvořit strategickou rezervu 1 miliarda euro která byla vyčleněna právě pro financování možných problémů do budoucna. Na druhou stranu jsme se snažili snížit administrativní zátěž podniků, snažili jsme se vytvořit střednědobé a dlouhodobé cíle pro snížení této zátěže. Dále, co se týče finančních potřeb, tak myslím, že můžeme říci, že Maďarsko se nachází v dobré situaci. Vydali jsme dluhopisy na, s dobou splatnosti nějakých 10 až 30 let, které by měly přispět k vyřešení stávajících problémů. Také bych zmínil nedávnou návštěvu čínského premiéra v Maďarsku, který také navštívil mimo jiné Berlín nebo Londýn. A z této návštěvy vyplynulo, že Čína by se ráda podílela na financování maďarského národního eh, dluhu. Co se týče nějakých velkých podniků, tak Audi, Opel, eh, Edexon, Vodafone, tohle všechno jsou eh, velké firmy, které mm, plánují investice kolem nějakých dvou miliard euro. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za vaše dotazy. Doufám, hm, že se nám opravdu podařilo snad hm, je zodpovědět. Pane Matulo, co se týče vašeho dotazu, tak eh, na to mohu zareagovat. Právě minulý týden jsem měl jednání s rumunským ministrem dopravy, Zúčastnili jsme se jednání o teritoriálních zdrojích a rozvojových zdrojích, o velkých přeshraničních e, projektech týkajících se infrastruktury. Podepsali jsme mezinárodní smlouvy za obě země. A zaměřovali jsme se také na přeshraniční regiony a na místní projekty. Všem těmto tématům jsme se věnovali v rámci konference. Snažili jsme se opravdu posílit naši spolupráci. Ano, máte pravdu, opravdu máme velmi dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Maďarsko má poměrně specifickou situaci v rámci střední Evropy. Máme pouze málo sousedských států, takže snažíme se spolupráci velmi posilovat. Snažíme se posilovat zejména spolupráci v rámci toho cíle 3. Vítáme návrh Evropské komise, co se týče nadcházejícího víceletého finančního rámce. A samozřejmě také se budeme zaměřovat na podporu přeshraničních projektů v eh, financovaných z rozvojových fondů. Budeme se snažit navýšit finanční prostředky a zlepšit jejich využívání. To jsou všechno důležité věci, mm, co se týče přeshraniční spolupráce, tak EGTC, e neboli Evropské uskupení pro teritoriální e, kohezi, sehrává velmi důležitou úlohu. Toto ovšem spadá pod e, gesci jiného maďarského ministerstva, ale mohu vám říci, že čekáme na návrhy ze strany Evropské komise. Lhůta je 1. srpna takže ano, máte pravdu, tato přeshraniční spolupráce je pro nás důležitá. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já, dámy. Děkuji, tím jsme vyčerpali všechny otázky ze strany našich kolegů. <clears throat> Ještě jednou děkuji vám i vašemu týmu za to, že jste mezi nás přišli. Velmi mě těší, že ten pohled do, do minulosti byl takto pozitivní, když samozřejmě občas dojde k určitému napětí mezi radou a parlamentem. Ale každopádně po naší dobré spolupráci se teď můžeme těšit na další spolupráci po letní pauze. Děkuji.